Um, Dobré odpoledne, kolegové. Můžeme zahájit s odpolední částí programu. Je to bod 25, boj proti korupci a následné kroky k usnesení Krym. Spravodajkou je Laura Ferrara posledním parlamentním období parlament zřídil zvláštní výbor. Jenom připomínám, že jeho eh, cílem bylo vyšetřovat organizovaný zločin korupci a praní špinavých peněz a doporučení. Eh, práce výboru Krym vyústila v usnesení parlamentu z října 2013. Náš výbor nyní eh, podnikl následné kroky k usnesení Krym, především pokud jde o provádění doporučení e, s cílem najít prioritní činnost klíčových odvětví a zlepšit dostupné právní nástroje v boji proti korupci a organizovanému zločinu. Takže dám slovo paní Ferrara, aby prezentovala svůj pracovní dokument. Takže Laura, máte slovo. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Uh, Nejprve bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům za návrhy, náměty, které byly, které vyjádřili na poslední schůzi zpravodajky a stínových zpravodajů. Dnes vám předkládám pracovní dokument, jehož cílem je stanovit si naše cíle které, kterých chceme dosáhnout. Vycházíme v této zprávě ze zprávy o organizovaném zločinu z roku 2011 a z usnesení z roku 2013, které bylo eh, přijato na základě práce ve výboru Krym. Je jasné, že dnes nemáme stejné možnosti a tolik času, jako měl speciální eh, výbor Krym, čili to vlastně omezuje naši oblast působnosti. Musíme se totiž soustředit na určité konkrétní a specifické cíle. Než dosáhneme konce eh, naší práce a ta zpráva bude tedy obšírná a bude se v podstatě dotýkat eh, všech témat v dané oblasti. Já bych chtěli, chtěla tedy pohovořit o těch cílech, které si vytyčujeme v této zprávě a také říct si něco o směru, jakým bychom se měli ubírat. Potom se samozřejmě těším na vaše náměty, komentáře a návrhy. První eh, věc, kterou jsme museli stanovit, abychom mohli určit cílené akce v boji proti korupci a organizovanému zločinu, tak museli jsme se zaměřit na problémy související s tím, že si možná zcela neuvědomujeme složitost tohoto jevu. Boj proti organizovanému zločinu a proti korupci, to není problém, který se týká pouze Eh, legislativy. Především je to otázka kultury, který se týká vnímání nebo toho, jak občané vnímají tento jev. A mm, není zde skutečně nějaká přesná koncepce těch účinků, které může mít eh, vlastně příslušnost k určité organizaci Možná si nejsme dostatečně vědomí nebo dostatečně si neuvědomujeme tuto situaci a nebezpečnost takovýchto zločinných organizací nebo spolčování. A mezi tím tato, tato zločinecké organizace se vyvíjejí, mění svou interní strukturu a přibližují se strukturám nadnárodních společností tak, aby vlastně co nejefektivněji přemístovali své působení a své činnosti tam, kde mohou dosáhnout největších zisků, vzhledem také k rozdílům legislativy v jednotlivých zemích a podle priorit, které si stanovují v jednotlivých zemích, tak, aby vlastně lépe fungovaly a lépe mohly rozvíjet své činnosti. Neexistují také nějaké minimální standardy, pokud jde o spolčování typu mafie jsou to, má to vlastně vlastnosti zločineckých organizací. A domnívám se, že to je jeden z dalších aspektů tohoto spolčování nebo těchto zločineckých organizací, které v podstatě e, se začlenily do státních struktur. Stejně tak jako zisk, který pochází z těchto organizací, se začlenuje do vlastně zákonných e, struktur e, evropského hospodářství. A ty původní činnosti těchto organizací se omezovaly na určitá území, ale ve skutečnosti je to jiné. Tyto zločinecké organizace pracují nyní na, v evropském měřítku. A z tohoto důvodu se možná eh, často nevytváří to pojítko mezi korupcí a organizovaným zločinem. V našem pracovním dokumentu však analyzujeme obě dvě, oba dva tyto jevy současně, abychom eh, ukázali na, ten, na, ta, na ty vzájemné vazby, na, na propojení mezi těmito dvěma jevy. Často korupce vlastně představuje pouha, pouhou záminku, kterou využívají tady tyto mafiánské organizace k tomu, aby pronikly do sociálních, politických systémů členských států a vlastně snížili určitý eh, produktivní charakter veřejných financí zejména zneužívají eh, dotací. Ještě neexistuje efektivní evropská legislativa pro boj proti korupci. Zase existují zde rozdíly mezi legislativami jednotlivých členských států, což ještě komplikuje preventivní akce a nebo represivní akce. Domnívám se tedy, že je potřeba pracovat na obou dvou těchto bodech, to znamená jak na represivní složce, ale zejména je potřeba také zaměřit se na prevenci. To jsou tedy ty dva aspekty, na kterých je potřeba pracovat. Je potřeba zejména posílit preventivní akce plus samozřejmě akce trvalé kontroly nebo eh, intervence zásahy v oblasti systematické korupce. Je samozřejmě potřeba posílit transparentnost ve fungování veřejných orgánů, je potřeba šířit kulturu legality na celém území, tak aby se obnovila aby se obnovila eh, obnovily správné struktury. Eh, Organizovaný zločin, korupce se stává normální věcí. Už to není tolik ta výjimka, která potvrzuje pravidlo. Už dnes nikdo se v podstatě nediví, Eh, organizovanému zločinu nebo korupci, která bují na evropské úrovni. Naopak by bylo tedy potřeba znovu eh, začít se rozhořčovat, tedy považovat tyto věci za opravdu škodlivé, protože to poškozuje ekonomiku a vlastně občany eh, jednotlivých států. Za legalita nesmí být výjimkou, tak jak bohužel tomu dnes někdy je. Řešili jsme tedy tyto všeobecné aspekty v našem, všeo, našem dokumentu a potom se zaměřujeme na konkrétní specifické oblasti, které jsme vybrali podle eh, priorit eh, na základě historické a stávající situace. Jsou zde tři specifické oblasti zásahu, které jsme vybrali, a to organizovaný zločin v souvislosti s imigrací, potom v souvislosti s životním prostředím a organizovaný zločin a korupce podle používání nebo v souvislosti s používáním finančních fondů prostředků. První tedy eh, z propojení eh, zločinnost a, a migrace, to znamená využívání fondů finančních prostředků pro eh, obchodování s lidmi, ex post řízení přijímacích středisek, jevy, které se týkají organizování těchto přijímacích středisek, organizace prostituce, kuplířství, eh, vydírání nebo zotročování. Organizovaný zločin a korupce jsou opravdu se infiltrovaly do všech těchto oblastí a v podstatě stalo se to skutečným biznesem. A potom druhá oblast organizované zločinnosti, to je tedy organizovaný zločin a životní prostředí. Zde bych chtěla zdůraznit především otázky eh, trestných činů eh, ekologických, takzvané ty ekomafie. Základní práva jsou zde vlastně přímo dotčena. A je také ohrožován trh stále častěji jsme informováni o tom, že organizovaný zločin nebo organi, zločinecké organizace mají na starosti zpracovávání odpadů, nebezpečných, toxických odpadů. Takže zde je potřeba také vést určitou politiku prevence. Nejenže stávající eh, opatření jsou nedostatečná, ale dokonce mohou mít někdy dopady na život, na situaci občanů. Je zde opravdu opravdový perverzní eh, mechanismus terorismus. Evropští občané eh, mohou samozřejmě eh, zahájit určité řízení eh, vůči státu, který nerespektuje legislativu Evropské unie v oblasti životního prostředí. Ale tady ty trest, postupy nebo trestné činy nejsou skutečně trestné, pouze ne, nejsou řešeny podle trestního zákonníku, vlastně mohou v podstatě jim být uloženy pouze pokuty, penále, které jsou více nebo méně činná. Takže v podstatě pro občany jsou zde dvojí škody, jednak z hlediska lidských práv a potom ekonomická újma. A třetí oblast zneužívání veřejných prostředků. Veřejné zakázky představují podstatnou část činností eh, zločineckých organizací, které což vlastně vede ke korupci v, eh, v řadách eh, státních úředníků a tak dále. Tyto organizace také praktikují často zastrašování v usnesení ve výboru Krym jsou určitá doporučení, která jsou stále aktuální, ale bohužel neměla příliš velký ohlas. Je potřeba přijmout legislativní opatření, která vlastně zajistí vysledovatelnost finančních toků, pokud jde o evropské prostředky. Na závěr bych ráda předložila několik doporučení, která můžeme navrhnout v rámci této zprávy z vlastní iniciativy a můžeme Eh, vlastně jde o ochranu ohlašovatelů trestných činů, spolupracovníků s justicí tak aby byl skutečný systém ochrany, který bude používán pro tyto osoby, i když hrají někde velmi rozdílnou roli. Je potřeba, aby Evropská unie měla minimální standardy pro ochranu těchto osob a dokonce, aby se zavedl skutečný evropský ochr- program ochrany. Potom je také potřeba k sociálním účelům eh, využívat eh, to jim mění ty statky, které byly skonfiskovány. A myslím si, že je skutečně potřeba rozvíjet evropskou politiku, která bude k sociálním účelům využívat výnosy ze zabaveného majetku eh, nabitého v rámci organizovaného zločinu. To znamená, měli bychom mít celou řadu osvědčených eh, postupů pro související s řízením, s využíváním majetku nabitého trestnou činností, nebo také propojení mezi těmi a podniky, které vlastně upřednostní určité projekty, které by využívaly rekonverze těchto prostředků. A jednotlivé body, které jsou uvedeny v tomto pracovním eh, dokumentu, je to tedy samozřejmě návrh struktury, na základě které můžeme potom rozpracovat tu zprávu. Očekávám z vaší strany náměty, návrhy, komentáře, abychom mohli obohatit a vylepšit tuto zprávu. Děkuji. Laura. Děkuji, Lauro. Tak několik stínových zpravodajů je přítomno. Zatím se přihlásila o slovo Natalie Grisbeck jako stínová zpravodajka za ALDE, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Lauře Ferrara za její prezentaci. Já jsem stínová zpravodajka za ALDE a z tohoto tituly bych také chtěla k tomu něco doplnit. Chtěla bych zdůraznit, že ten dokument, který nám Laura předala, je velice relevantní. Já jsem ho dostala ve francouzštině teprve včera večer, ale už jsme na tom pracovali a uh, Eh, myslím, že ta spolupráce byla velice dobrá, mohli se už brzy zapojit jednotliví stínoví zpravodajové a to je, myslím, dobré východisko pro tuto důležitou práci. Pokud jde o formu, cílem zprávy je důležitá věc a já děkuji Lauře za to, že vyjádřila tuto vůli, která se pak i konkretizovala poukázat na snahu soustředit se na priority, protože už tady byly ty priority připomenuty. Také tady zaznělo, že ten výbor Krym, který v roce 2013 nakonec eh, schválil zprávu Jakolino za předsednictví mé kolegyně eh, Soni Alfano, a to byl velice dobrý dokument, byl, byla to zpráva, která dobře schrnovala nástroje, byla to zpráva dobře podložena. A samozřejmě si může legit, můžeme legitimně eh, klást otázky nad eh, následnými kroky, na, které by navazovaly na tuto práci, protože bohužel řada doporučení zůstala jen na papíře. Můžeme tedy toto zmínit eh, v rámci našeho výboru. Můžeme dát prioritu určitým oblastem, abychom si byli jisti, že přimějeme komisi a členské státy, aby jednali. Já jsem rozhodně pro Laurinu strategii, která spočívá v tom, že bychom eh, vlastně nevyrobili takový vánoční stromek. To samozřejmě je hezká věc, zvláště v toto roční období, ale té zprávě by to příliš nepomohlo. K věci samé chtěla bych eh, ještě jednou poděkovat Lauře za to, že poukázala na nutnost odstranit rozdíly, které panují mezi jednotlivými právními předpisy členských států, i když, jak všichni víme, není to nic jednoduchého a je to e, cesta nebo běh na dlouhou trať. A samozřejmě pak tady jsou nejrůznější ustanovení, která se týkají provádění nástrojů a e, které také narážejí na různé překážky, jak i ona zdůraznila. Také bych chtěla přivítat důraz e, který se klade, a naše frakce je tomu ráda, na tři specifické oblasti, které jsou zmíněné v tom pracovním eh, dokumentu. Je to vlastně vazba mezi kriminalitou a migrací, vazba mezi kriminalitou a životním prostředím a vazba po souvislost eh, mezi eh, korupcí a používáním veřejných prostředků. Také bych chtěla zdůraznit, že je velice dobré, že už v, této pracovní, v tomto pracovním dokumentu se hovoří o tom, že je třeba chránit Eh, takzvané whistleblowery, že je třeba také zajistit ochranu svědků. Eh, byla tady zmínka o evropském programu ochrany, což je nová myšlenka a myslím si, že to je důležité, chceme-li dospět cílu, k cílům, které jsme si vytyčili. Ještě budeme mít příležitost eh, na tom dále pracovat. A možná v té souvislosti by bylo dobré také zdůraznit e, otázku daňovou, problém daňových podvodů, daňových rájů, e, praní špinavých peněz. I to bychom mohli asi do zprávy snadno zapracovat, protože neustále e, se říká, že, vedle, že ta, ten organizovaný zločin nemá hranice a naše reakce by tedy také měla v tomto spočívat, aby ani v tom boji nebyly hranice. Je třeba najít reakci, která bude celoevropská, abychom posílili, případně vytvořili evropské nástroje. Tyto nástroje by měly být nadnárodní, měly by být dostatečně relevantní. Nevím, jestli to číslo je přesné, ale je tak astronomické, že ho mohu ocitovat, i když není přesné, protože ukazuje na rozsah tohoto fenoménu s kterými bojujeme. Hovoří se o 110 miliard eurech ročně, což je zisk zločineckých organizací v Evropě každý rok. Já jsem přesvědčená, že tedy ta odpověď by měla být celoevropská, měla by být společná a ještě bych na závěr doplnila, že je více než důležité, i když je to složité, realizovat Eh, to vlastně to Evropské státní zastupitelství, už se o tom hovoří 30 let a zatím se nezaznamenal žádný pokrok, mimo jiné, protože členské státy se stavějí proti tomu. A zase připomínám tedy tu věčnou diskusi o státním zastupitelství. Dnes dopoledne se hovořilo o terorismu a i tam je vidět, že ta situace příliš nepostupuje ku předu. A já jsem přesvědčená, že pokud nebudeme jednat proti těmto zločincům, pak i ti, co jsou nejvíce proevropští, tak se e, definitivně od Evropy odvrátí. Děkuji. Děkuji vám. A teď dám slovo dalším kolegům. A uh, Iliana Jotová jako první. Asi jsem to pozdravila. Děkuji vám. Klode, chtěla bych poblahopřát Loře za dobrou práci a za ta, ten pracovní dokument, který nám prezentovala, je velice podrobný. Před několika dny eh, jsme absolvovali společné setkání stínových zpravodajů se zpravodajkou. Domluvili jsme se, že tam bude nejprve úvod, potom stanovení našich priorit a potom formulace doporučení. A já jsem pracovala i ve výboru Krym. Hodně jsme uh, už toho řekli ve zprávě Jakolino. A já si upřímně přeji, aby tato společná zpráva byla úspěšnější než tehdejší Jakolimo zpráva. Uh, to ne, tím nemyslím, že by ta zpráva tenkrát byla špatná, byla velice podrobná, ale bohužel dodnes ty e, výsledky jsou velice skromné. Tato zpráva se týká boje s organizovaným zločinem a e, obsahovala 120 konkrétních doporučení. Dosud e, jenom málo z nich bylo skutečně zavedeno. A byla bych tedy ráda, aby tato zpráva byla brána v potaz i Evropskou komisí, až bude navrhovat konkrétní iniciativy a předkládat legislativní návrhy. Myslím, že je velice důležité, aby ta aby zpráva, kterou nyní připravuje Evropská komise o korupci v členských státech, se netýkala jenom konstatování faktů, ale aby obsahovala i návrhy opatření v konkrétních odvětvích, která by se měla zavést. Doufám, že ta zpráva se zaměří i na tento aspekt. Také si myslím, že i do této zprávy bychom mohli doplnit některé konkrétní body týkající se například harmonizace pojmu střetu zájmů, nezákonně nabitého majetku, protože zde jsou velké rozdíly v právních předpisech členských států a Samozřejmě eh, zločinci jsou flexibilnější než instituce, takže z toho mohou potom těžit. Myslím, že bychom také měli do textu eh, dát zmínku o úřadu Evropského státního zástupce, protože to je téma, které je zablokováno na radě a my už jsme to doporučovali v minulosti. Myslím si, že bychom rozhodně neměli tu situaci podceňovat. Je třeba, aby ten text skutečně zmínil úřad Evropského státního zástupce. Další důležitý problém jsou daňové ráje. Ano, je k tomu i zvláštní výbor, jeho zpráva již byla schválena. Možná eh, bude pokračovat druhý výbor tohoto typu ale toto důležité téma by nemělo být ve zprávě opomenuto. A v neposlední řadě evropské prostředky a evropská humanitární pomoc třetím zemím a korupční praktiky v těchto třetích zemích. Dostáváme stále více informací, které toto zmiňují Eh, budeme tedy na zprávě dále pracovat. Já ji považuji za důležitou a vzhledem k našemu společnému úsilí doufám, komise eh, také k tomu přispěje. Děkuji. Další řečník. Já bych chtěla nejprve poděkovat paní Ferreira za, Ferraře za práci, kterou odvedla všichni a také práci všech stínových zpravodajů. Myslím si, že bychom možná jasněji měli uvést, jakým způsobem jsme prohráli válku, respektive boj proti korupci v Evropě a možná po, uvést několik příkladů, abychom ukázali, jak vlastně korupce nadnárodní změnil, se změnila. Je to mýtus, když bychom si mysleli, že ten boj proti je vlastně jakoby outsourcing. Nevím, jestli znáte Siemens, je tam vlastně případ korupce, který, kvůli kterému je stíhaná. Teď tam byl čínský oznamovatel, whistleblower, který oznámil, že Siemens eh, prodává příliš pod obvyklými cenami než tedy byly normální ceny, což znamená, že veškeré tyto transakce vlastně unikaly z evropské justici, protože u nás se nic nestalo. Ty účetní knihy jsou v pořádku, jsou čisté, protože to bylo mimo vlastně území. Takže myslím si, že bychom měli více zdůraznit eh, tento boj a málo výsledků, kterých jsme dosáhli a také roli, kterou stále hrají nadnárodní společnosti v tomto. Můžeme také říci, že korupce brání vytváření míru, jak jsme to zažili v Afghánistánu, anebo kde humanitární pomoc, o peníze pro humanitární pomoc byly zpronevěřeny, ocitly se v Dubaji z velké části, v Dubaji, která je černou dírou a kam, která vlastně neodpovídá na mezinárodní žádosti o spolupráci Potom se domnívám, že bychom si měli přestali myslet, že nějaké texty nám změní svět. Máme určitý počet úmluv nebo zpráv. Úmluvy samozřejmě jsou důležité, neříkám, že ne, ale úmluvy i úmluva OSN o boji proti korupci nezabránila nadnárodním společnostem přizpůsobovat se takže musíme zaměřit úsilí na uplatňování, na provádění a to vyžaduje prostředky a tam je naše bole, achilová pata. Například bo, parlamentní boj proti mafii v Itálii ve se vede již 50 let a v podstatě nic se nezměnilo, co se týká vývoje a působení mafie v Itálii. Navrhuji tedy Lauře, aby tam začlenila tabulku s částkami, které jednotlivé členské státy přidělují od oblasti spravedlnosti, justice, podle jejich HDP, abychom, abychom tedy ukázali, jaké je úsilí skutečné, protože slova síla, síla slova není taková jako síla konkrétních čísel nebo příkladu. Potom možná stín, stínová zpravodajka možná špatně interpretovala to, co Laura Ferrara napsala o imigraci a zločinnosti. Ona nepíše, že, imi, že migrace o imigrace vytváří zločinnost. Ona uvádí, že imigranti jsou oběťmi mafie, té mafie, které řídí ta záchytná střediska. Takže je potřeba v té interpretaci být velmi opatrní, zejména u názvu, protože lidé často skutečně možná nerozvíjejí dostatečným způsobem ty argumenty. Potom je velice důležité zdůraznit význam těch whistleblowerů, oznamovatelů trestných činů a jejich ochrany. Víme, že Rada jasně sdělila a komise také jasně prohlásila, že si nepřeje e, vytvářet nějaké, minim, nějaké minimální standardy pro ochranu whistleblowerů. To je potřeba e, připomenout, ale pokud nebudeme mít tyto oznamovatele trestných činů, tak se nám bude těžko proti nim bojovat. Takže toto e, Laura velice dobře zdůraznila. Také zdůraznila problém, který jsem neviděla někde jinde, a to je ta zkušenost, že když justice Eh, skonfiskuje jmění patřící eh, nebo pocházející ze zločinnosti, tak eh, lidé nebo ti majitelé se často nehlásí vlastně, protože mají strach. Často to mafie vlastní zemědělské provozy, zemědělské firmy a lidé, kteří by vlastně měli mění získat, tak by měli problémy. Když se zmrazí ten majetek, výnosy z trestné činnosti, tak potom to jejich uchovávání je také velice nákladné. Uchovávat letadlo, které slouží k přepravě drog, to stojí obrovské peníze konfiskace a uchovávání například po dobu odvolání plavidla, lodě nějaké, to stojí hodně peněz, takže zde samozřejmě bychom toto textem také mohli zlepšit, to znamená možnost prodávat tyto výnosy nebo tento majetek i v průběhu řízení, protože v Itálii, stejně jako ve Francii, víme, že ty, ta řízení, ty soudní procesy mohou trvat třeba 10 let a uchovávat plavidlo nebo letadlo 10 let, to nemá velký smysl takže mít tedy lepší možnost vracet, navracet ty finanční částky, i když pokud ta osoba ještě není odsouzena. Také vítám tu skutečnost, že Laura Ferrara zdůrazňuje tu ekologickou zločinnost v souvislosti s životním prostředím a ten paradox, že stát je vlastně obviněn z ne uplatňování pravidel, například ve zpraco- při zpracování občanů, eh, odpadu a občané to potom platí dvakrát, jednak za zpracování odpadu a potom to je vlastně mafie, která ale pouze je transportérem, je pouze přepravcem, která přepravuje odpady od průmyslových podniků, z nemocnic a, a správně ne, ne, nelikviduje. Takže je to vlastně odpovědnost těch, který, kteří vytvářejí tyto odpady a možná také zdůraznit zdravotní dopady nebo dopady na zdraví. Víme, že obyvatelstvo, které žije okolo těch hromad odpadu, tak jejich úmrtnost je vyšší než jinde. Takže děkuji naší zpravodajce za práci, kterou odvedla a Samozřejmě bych si velmi přála, aby tato práce byla inovativní, aby skutečně také eh, byly vlastně, aby se bojovalo proti eh, nedostatečné politické vůli vést tento boj. Děkuji. Děkuji vám. Měl jsem zmínit, že paní Žoli je stínovým, stínovou zpravodajkou za zelené a paní Jotova za SD. Nyní pan Melo, stínový zpravodaj za EPP. Jen bych chtěl e, upozornit kolegy, že se snažím dodržovat časové limity na rozdíl od dnešního dopoledne, e, takže e, prosím, omezte se maximálně na tři minuty, byl bych vám velice vděčný. Děkuji. Já budu stručný. Samozřejmě jedná se o velice důležitou zprávu o boji proti korupci. Je to samozřejmě priorita všech a ve všech zemích v Evropě. Samozřejmě. Nicméně korupce nemá stejný rozsah ve všech členských státech Evropské unie, to už jsem říkal paní Feraře. Je pravda, že té skutečnosti existují, jsou však také různá specifika. A samozřejmě nemůžeme do této zprávy zohlednit pouze italskou situaci. Musíme využívat tuto zprávu jakožto politický instrument a nemůžeme samozřejmě zdůrazňovat pouze specifika případu z Itálie. Je potřeba eh, reagovat na problémy, které vyvstávají i v ostatních státech eh, Evropské unie. Uvedl bych příklad k tomu, co říkám pokud jde o politiku úsporných opatření. To je příklad, který je možná platnější než jiný. Je pravda, že boj proti korupci je společným jmenovatelem. O tom, na tom, o tom nejsou žádné pochybnosti, ale když se snažíme politizovat boj proti korupci, tak někteří z nás by možná nevy, nevyužili určité nástroje užitečné v boji proti korupci. Já jsem Portugalec. Jak víte, v mé zemi existují úsporná opatření od roku 2011. Trojko, op, trojka opustila Portugalsko v květnu 2014. Všichni souhlasíme eh, s tím, že situace s korupcí v zemi je opravdu velmi závažná. Ale kdybychom například chtěli hovořit o politice rozpočtových škrtů, a místo, abychom hovořili o korupci, tak bychom se odchylovali od tématu. Já tedy opakuji, neměli bychom se snažit tu zprávu politizovat, protože je zde riziko, že někteří z nás by se potom odchýlili od toho, co je tam napsáno, zejména v rámci těch úsporných opatření. Pokud pro některé politické frakce tato politika úsporných opatření byla něco nevyhnutelného, co vyplývalo ze situace těch konkrétních zemí, které už nedokázaly se samofinancovat a potřebovali externí pomoci, tak pro jiné eh, úsporná opatření mohou být stělesněním všeho zla a může, mohou sloužit jako záminka pro všechno. Takže v této zprávě jsou určité záležitosti, které by mohly být spolitizované a potom jsou ale zase jiné věci, které jsou právní povahy, právní formy, které existují v některých členských státech, ale neexistují v jiných. Skutečnost. Jaká tedy je ta skutečnost? Ta se netýká jedné země. A pokusit se ale použ- využívat tuto situaci na jiné země, tak to je trošku zvláštní. Jsou zde určité nové skutečnosti, ochrana ohlašovatelů trestných činů, ano, to je relevantní záležitost, ale určitým způsobem je poměrně obtížné diskutovat o těchto problémech vzhledem k tomu, jak je toto téma citlivé v některých politických frakcích. Pokud v některých případech by ohlašovatelé trestných činů mohli být velmi užiteční v boji proti trestným činům, tak nemůžeme můžeme říci, že by podle práva nedocházelo k určitému střetu zájmu. Mám na mysli, na mysli například o státní tajemství. Nemůžeme mluvit o určité minimální ochraně. Eh, ohle je potřeba také vzít v úvahu jiné hodnoty, jiné záležitosti, které mají stejnou platnost. A toto všechno by mělo být propojeno s otázkou whistleblowerů a jejich ochranou. Pokud se nemýlím, tak zástupci frakce zelených, nebo zástupkyně frakce zelených hovořila o evropském státním zastu, zastupitelství. Samozřejmě je to určitý pokrok, to je pravda, ale Lisabonská smlouva vlastně zabývala touto otázkou poprvé. Například zaznělo zde, že podle převádění legislativy do jednotlivých členských států se pokusíme posílit efektivnost vyšetřování v trestných záležitostech. Toto byla, byla zpráva, za kterou jsem odpovídal, což vyžaduje větší spolupráci mezi soudci z jednotlivých členských států, například kteří vyšetřují na základě určitého podezření, tak tento soudce by mohl požádat soudce z jiné země, aby předložil důkazy související s tímto eh, spisem případem nebo s touto vyšetřovanou záležitostí. Text byl schválen eh, širokou většinou. Díky spolupráci také se stínovými zpravodaji z ostatních politických frakcí. Vidím, pane předsedo, že mě chcete už přerušit, ale hovořím méně dlouho než ostatní řečníci. Takže tímto bych ukončil, ale pokud mě přerušíte nyní, tak bych vás požádal, abyste také přerušil ostatní. Uh, for... Pokud by všichni mluvili pět minut, tak. I'm being very fair. I, I... Já to eh, já, já budu utínat všechny, kdo eh, budou hovořit přes pět minut. Já jsem vás žádal, abyste hovořili tři minuty, ale vy jste hovořil přes pět minut, já jsem vám to povolil. Eh, já použiju kladívko eh, jenom obecně. Když takhle vidíte kladívko, je to zdvořilé, ale pokud, to ne, pokud si toho nevšimnete, tak už zaklepu. Všichni stáli členové výboru to vědí. Já jsem velice zdvořilý. Tak žádné komentáře mimo mikrofon, prosím. Dalším stínovým zpravodajem, eh, eh, o, o kterém vím, že je disciplinovaný v těchto záležitostech, je pan Denis de Jong, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím být co nejstručnější můj první komentář zní, že vlastně byl jsem členem výboru Krym v době, kdy jsme se snažili vyhnout tomu, aby to skončilo vánočním stromečkem, nicméně nakonec to tak dopadlo. E, to usnesení obsahovalo mnoho užitečných doporučení, ale je to tak obrovské rozsahem, že ostatní instituce si z toho můžou vybrat, co se jim líbí. Eh, já tedy doufám, že tato zpráva jen potvrdí text, který jsme už přijali a potom se omezí na nové myšlenky a nové texty. Eh, chtěl bych eh, vás upozornit na tři témata. První z nich je mezinárodní spolupráce. Tady existuje rozhodně deficit na straně komise, která by měla být aktivní v Greco, protikorupční radě radě Evropy. Dokonce je tu určité napětí rozpětí mezi komisí a e, OSN, e, která žádá, aby komise podávala zprávu o protikorupční činnosti, e, komise to nedělá a dále OECD hraje důležitou roli. Podle mého názoru bychom se tedy měli soustředit nejen na vnitro evropské záležitosti, ale také na spolupráci EU s dalšími mezinárodními institucemi a organizacemi. K dalším bodům. Veřejné finance. Mám radost, že eh, pokud jde o veřejné finance, eh, tady bych vás upozornil na oblast veřejných zakázek. Eh, jak víte, Evropský účetní dvůr odhalil, že neustále vzrůstá počet závažných chyb a já se ptám, jsou to opravdu jenom chyby. Pokaždé já bych rád znal více informací a také doporučení z vaší strany. A poslední téma, které považuji za nesmírně důležité, je prevence. Eh, tady by k tomu bylo hodně co říci. Například eh, eh, novinářství, investigativní žurnalistika, tady se nedostává financí, ale zároveň dochází k čím dál silnějšímu zastrašování novinářů. Ochrana novinářů by proto měla figurovat v té zprávě, se domnívám. Eh, Whistlebloweri už byli zmíněni v této zprávě, eh, zejména eh, jsem pro nějakou evropskou legislativu v této oblasti nebo na úrovni členských států. Podle mého názoru je možné Eh, najít text, který by to správným způsobem eh, zohledňoval. Eh, pak jsou tu ještě další důležité pasáže. U praní špinavých peněz jsme měli zprávu z Argentíny, která obsahovala také žádost o transparentnost vlastnictví. To je důležité zmínit. A konečně vazba mezi eh, těmi dvěma eh, oblastmi. Na jedné straně prevence eh, trestné činnosti a korupce a na druhé straně další nástroje, jako je směrnice o obchodním tajemství. To by mohlo podkopat práva whistleblowerů, kteří poukazují na nesprávné praktiky ve firmách. Pak eh, jsou tu zmínky o jednočlených eh, společnostech s ručením omezením. Eh, to vytváří prostor pro vytváření fiktivních firm, které by nepodléhaly žádné kontrole. Takže já bych rád větší konzistentnost v legislativě Evropské unie. Děkuji. Nyní Sylvie Ivone Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Já budu také jen velmi stručná. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce za to, že se soustředila na určité stěžejní body. Myslím, považuji to za velice dobrý výchozí bod pro naši další práci. A jeden bod, o kterém bych se chtěla zmínit, to je úplně na závěr otázka Eh, jmění nebo majetku s využitím k sociálním účelům, kde zpravodajka navrhuje, aby byla vytvořena určitá eh, evropská síť, síť národních agentur pro zprávu a navracení nebo přidělování skonfiskovaného majetku. A já si nejsem úplně jistá, zda skutečně ve všech členských státech už existují agentury, které jsou k tomuto kompetentní. Pokud by tomu tak bylo, tak dobrá, pokud ne, tak bychom vlastně asi museli tento požadavek vyslat k členským státům, aby případně vytvořili takovéto orgány nebo agentury. A za druhé bych chtěla říct, ještě mě není úplně jasné, jak by to vlastně mohlo fungovat. Myslím si, že zde v této oblasti, kterou považuji za velice důležitou, tedy využití těch peněz pro sociální účely, fiskovaných, že by měl by se najít asi nějaký mechanismus, aby to bylo vůbec provedeno neproveditelné a to je moje požadavek na zpravodajku, aby ještě prohloubila tady tuto oblast a více rozpracovala. Děkuji. Mario Lauristin, please. Děkuji, Mario Lauristin, prosím. Děkuji vám. Já bych chtěla podpořit to, co říkal pan De Jong o důležitosti svobody médií a investigativní žurnalistiky, protože když analyzujeme Eh, data o zemích eh, a zkoumáme index svobody médií, tak vidíme přímý vztah mezi eh, svobodou médií a nízkou úrovní korupce. Proto je nesmírně důležité chránit novináře, chránit svobodu médií a vyčlenit více zdrojů na kvalitní média. To je jedna věc. A druhá věc. Předpokládám, že v této nové situaci musíme se zabývat také digitalizací protože digitální unie a digitální služby vytvářejí více příležitostí k transparentnosti. A e, já mohu říci z vlastní zkušenosti z Estonska, že nyní máme deva... 94% daňových přiznání na internetu. Eh, je to systém, eh, kde všechny transakce nad tisíc euro by měly být hlášeny eh, daňovým úřadům ze strany firem. To velice pomáhá i novinářům k tomu, aby získali správné informace, napomáhá to kontrole a transparentnosti. A za třetí eh, je to ta kultura důvěry. Eh, když se podíváme na vztah mezi eh, indexem svobody od korupce a ostatními indexy, tak tady vidíme, že úroveň důvěry v policii a ve veřejné instituce je spojená s nižší mírou korupce. To znamená, že transparentnost funguje, e, že zveřejňování dat o veřejných zakázkách e, nebo o příjemcích evropských fondů a projektů, to, to, to funguje. Takže transparentnost, digitální služby, svoboda médií, to jsou tři e, základní stavební kameny tohoto boje. Děkuji, Mario. Ještě Juan Fernando, velice stručně, prosím. Ano, e, já si ne, ne, nenechám ujít příležitost být konstruktivní, pokud jde o toto e, důležité téma, které navazuje na práci e, a zprávu výboru Krym o organizovaném zločinu a korupci v Evropě. A chtěl bych k tomu dodat, no, protože bych nechtěl, aby to zapadlo, že bychom neměli podceňovat důležitost přeshraničního e, šíření povědomí o protikorupčních praktikách. Podle mého názoru já jsem bojoval proti, korupce, proti korupci jakožto zákonodárce trestního práva a jako bývalý minister spravedlnosti. Neměli bychom přeceňovat e, důležitost tisku, vzhledem k tomu, že ve většině případů může být tisk úplně stejně skorumpovaný jako sám politický systém. A měli bychom zdůrazňovat spíše důležitost vzdělávání a osvěty, eh, protikorupční osvěty od nejnižších školských úrovní což je takový zdroj naděje, jak si výchova nového přístupu proti korupčním praktikám. To je podle mého názoru nejlepší způsob, eh, jak bojovat proti té všudy přítomné dimenzi korupce. Zkrátka eh, vzcházet od občanské společnosti k institucím z dola nahoru a potom od politických institucí z hora dolů eh, ke zbytku společnosti. Takže to jsem ještě chtěl zdůraznit k tomu konečnému návrhu zprávy, o které diskutujeme. Děkuji. Děkuji, Juane. Máme už mírné spoždění, ale chtěl bych dát ještě prostor komisi, aby se vyjádřila. Dobré odpoledne. Děkuji vám a děkuji Lauře Ferrara za ten velice dobrý základ pro naši práci v komisi. Pozorně jsme poslouchali vaše připomínky a chtěla bych se k několika z ním stručně vyjádřit ale obecně, protože jedno po druhém to by trvalo příliš dlouho. Já velice eh, vítám eh, tu skutečnost, že vidíte vazbu mezi organizovanou, čin, zloč, eh, organizovaným zločinem a korupcí. Já jsem ředitelkou oddělení právě pro organizovaný zločin a korupci, takže vnímáme tyto dva elementy velice, jako velice úzce svázané. Oceňujeme také to, že vidíte vazbu mezi těmito dvěma fenomény a infiltrací do legální ekonomiky. Eh, dále neexistuje žádné řešení, které by poskytla legislativa, pouze legislativa sama o sobě. Eh, pouze úplná eh, implementace musí být provedena a doplněna dalšími typy opatření. Dále, pokud jde o legislativu, měli bychom mít na paměti, že tato oblast eh, byla eh, donedávna oblastí třetího pilíře. Eh, takže v některých oblastech je velice těžké, ne-li nereálné, usilovat o celoevropská pravidla pro některé aspekty. Takže zatímco vyhodnocujeme možnosti eh, další legislativy, eh, zároveň podporujeme další typy nástrojů. Já bych se chtěla zmínit o dvou těch nejdůležitějších tématech, která to budou ilustrovat. Eh, je to jedno z těch tří doporučení o e, sociálním využívání skonfiskovaných aktiv. E, tady e, využíváme souč- platformu současných úřadů pro zpětného získávání aktiv. E, my se s nimi scházíme každý měsíc a oni už vydali, e, zveřejnili osvědčené postupy. My podporujeme také studie, ale co je nejdůležitější, začínáme vyvíjet Eh, projekt eh, vlastně eh, úřadů nebo úředníků pro zprávu aktiv, tak aby v každém členském státu byl jeden, aby si vyměňovali osvědčené postupy a aby zkoumali možnosti případné evropské sítě, která by řešila sociální využívání skonfiskovaných aktiv. To je jeden příklad doplňkového opatření. Také v oblasti veřejných zakázek. Samozřejmě máme směrnici o veřejných zakázkách a já bych chtěl chtěla připomenout jedno z jejich hlavních ustanovení. E, to je zavedení elektronického systému veřejných zakázek do roku 2018 ve všech členských státech. To je e, prvek transparentnosti, který je v té směrnici zahrnut. My pečlivě sledujeme, co členské státy dělají v oblasti veřejných zakázek a e, evropských financ, evropské finance. Tady máme speciální nástroj, to je evropský semestr, který má velkou sílu a váhu, protože eh, se dotýká i nejvyšších úrovní vlády. Zkoumáme tedy eh, oblast veřejných zakázek a eh, pragmatičtějším způsobem se snažíme o projekty, kdy soukromé společnosti by byly podporovány mezinárodními hlídacími psy, abych tak řekla, v, v různých regionech, v různých členských státech. To bylo tedy několik příkladů. K té zprávě o boji proti korupci e, se samozřejmě zabýváme všemi těmito problémy a e, velice se těšíme na tu zprávu. Já tady bych e, skončila. Eh, já nechci říkat něco, co je zjevné, ale toto je pracovní dokument a budeme ještě velice obsáhle diskutovat dále. Eh, a já nechci ukrajovat z času dalších velice důležitých bodů pořadu jednání. Eh, takže omlouvám se, ale komentář komise už musí skončit. Ještě bych se chtěl vrátit ke zpravodajce. Lauro, jak vidíš, tak máme velký časový sklus, takže nebudeš mít možnost zareagovat na všechno, co řekli stínoví zpravodajové přestože to byly důležité věci, ale možná jen pár slov závěrem. A velice se těším potom na, skutečno, na skutečný text té zprávy. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat všem stínovým zpravodajům, ostatním kolegům, kteří se vyjádřili. Chtěla bych vám poděkovat za eh, velmi cené připomínky Myslím, že jste se všichni shodli na struktuře naší práce, na, na obecném postupu, který nám tedy eh, později umožní zpracovat konečnou zprávu. Toto už je vynikající výchozí bod pro naši další spolupráci a k tomu, aby se nám podařilo dospět eh, k návrhu textu, který najde co nejširší podporu. Samozřejmě ty náměty, které Eh, se týkají například zapracování daňových rájů. Samozřejmě můžeme uvést určité informace pocházející z mm, některých doporučení výboru TAX. A potom je zde také stanovisko, které bude zpracovávat eh, výbor KONT. A důležité je také to, že je potřeba zdůraznit, jak říkala paní Jotova, zdůraznit střety zájmů pokud jde o ten majetek nabitý trestnou činností nebo nelegální činností, a tu skutečnost, že organizovaný zločin a korupce se infiltrovala a infiltruje také do humanitární, využívání humanitárních fondů nebo prostředků na humanitární pomoc. Takže bude zde také stanovisko výboru DV. Pokud jde o tu tabulku, kterou navrhuje paní Žoli, ve které by se měly zdůraznit ty vazby mezi výdaji členských států na oblast spravedlnosti, boje proti organizovanému zločinu ve srovnání s HDP. Ano, toto je námět, který můžeme také vzít eh, v potaz. Můžeme samozřejmě také požádat příslušné odborníky o studii eh, ekonomických dopadů absence eh, společných norem, společných standardů, například boje proti organizovanému zločinu a Možná, že výsledky tady této studie by nám umožnily mít konkrétnější údaje. To, co říkal pan Melo, samozřejmě cílem není uh, mít zde mm, samozřejmě pouze italský případ nebo eh, zohledňovat pouze italskou situaci. Jednotliví stínoví zpravodajové, kteří spolupracují, pocházejí z různých zemí, takže také mohou předkládat návrhy samozřejmě podle svých kompetencí, ale také podle z toho prostředí ze zemí, které nejlépe znají. A výsledkem této studie, to evropská studie, by měla být přesnější představa, na základě které budeme moci potom diskutovat o doporučeních, která předložíme v naší zprávě. Zajímavé je také to, co říkal pan De Jong ohledně mezinárodní spolupráce. A někteří z vás také zdůraznili například ochranu investigativních novinářů. Já nebudu eh, dopodrobněji se šířit o těchto otázkách. Děkuji také komisi za podporu, kterou mi poskytuje a děkuji také za náměty, zejména o tom zabaveném majetku, konfiskovaném majetku. Budeme samozřejmě pokračovat dále v, v tímto směrem, abychom dovršili ty práce. And to the shadows and members. Děkuji zpravodajce i stínovým zpravodajům a všem poslancům, kteří se aktivně účastnili eh, této debaty. Budeme ještě dále diskutovat, až bude zpráva formálně na stole. Tak teď, kolegové, přesuňme se k bodu 26, což je prezentace hlavních zjištění studie e, komise e, a analytického oddělení parlamentu. Jde o srovnání systému ochrany osobních údajů v EU a e, USA pro účely vymáhání práva. Prezentovat bude paní Franciska Böhm, profesorka z Univerzity v Minstru, Institut, z Institutu práva informací, telekomunikací a sdělovacích prostředků. Poté bude prostor k otázkám a odpovědím. Je to téma velice relevantní eh, pro naše současné eh, dění a tato studie bude užitečným pozadím pro další úvahy o zastřešující dohodě mezi Amerikou a Evropskou unii. Takže paní profesorko, máte slovo a jsem si jistý, že tato studie bude velice zajímavá. Takže prosím, můžete hovořit. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání, za možnost prezentovat studii v tomto výboru. Byla jsem požádána o provedení srovnání předpisů USA a EU o ochraně údajů pro účely vymáhání práva, včetně právních předpisů pro používání údajů bezpečnostními e, agenturami. Tato studie vlastně zkoumá nebo přihlíží i k budoucí zastřešující dohodě mezi EU, USA a budoucímu Safe Harbor. Já jsem studii dokončila ještě předtím, než se objevila vlastně první verze té dohody, eh, té zastřešující dohody, takže potom jsem v poslední fázi studie doplnila ještě některé další informace na základě eh, této dohody. Studie je rozdělena do dvou částí. Ta první část pokrývá právní předpisy EU a nástroje Rady Evropy a druhá část se týká specifických aspektů amerických právních předpisů. Eh, záruky pro ochranu údajů v americkém právu jsou poměrně eh, složité, je obtížné to tam vyhledat. Byla už studie profesora Binyamiho z Washingtonské univerzity, která analyzovala tu americkou stránku eh, a já jsem tedy neopakovala to, co už dělala tato profesorka z Ameriky, takže jsem svou analýzu postavila na její analýze a jenom jsem doplnila některé nové právní předpisy, jako například tzv. Freedom Act. Takže pokud jde o evropské právo, tak tam je jasné, že od roku 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, se posílila práva na ochranu soukromí. Tato práva jsou dnes součástí zdrojem, mm, nebo zdroj primárního práva. A do roku 2009 právo na ochranu údajů nebylo v primárním právu a e, vlastně padalo to do třetího nebo čtvrtého pilíře. Judikatura je v této věci docela omezená, proto jsem vycházela spíše z judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. To se teď ale změní. Soudní dvůr EU už vynesl rozsudky v dvou důležitých případech, mimo jiné případ Šrems a potom to je případ o uchovávání údajů. Ty případy vycházejí z primárního práva článek 16 smlouvy o fungování EU a článku 8 listiny základních práv. Tyto zásady jsou dále rozpracovány v sekundárních právních předpisech. Nejprve tedy ta kauza uchovávání údajů protože to je velice důležité pro zásady ochrany údajů, vlastně co to je zpracování údajů pro účely vymáhání práva. Ten rozsudek stanoví, obecné zásady, které by se měly v této oblasti dodržovat. Týká se tedy schromažďování, uchovávání údajů a přístupu k těmto údajům. Každé zvlášť může být vlastně ehm, porušením toho práva a vyžaduje se tedy specifické odůvodnění. To platí i pro sdílení údajů eh, mezi EU a USA. Soudní dvor také uvedl, že není důležité, zda eh, ta osoba může prokázat faktický dozor nebo ne, může vždy se dovolávat svého práva před soudem a soud je také proti opatřením, vlastně, která se dělají hromadně, eh, en blok, a také říká, že podstatou ta podstata práva je dotčená, pokud je umožněn přístup k obsahu. Pak tam jsou ještě další zásady, například, že doba uchovávání údajů je omezená, že je třeba nezávislého dozoru a pak tam jsou také pravidla pro zabezpečení údajů, která se musí aplikovat. Potom případ Schrems. Eh, ten se týká vlastně dvou otázek. První otázka je pravomoc úřadu na ochranu osobních údajů. Nebudu tady zabíhat do podrobností, ale tento eh, úřad vlastně by měl vyšetřovat stížnosti občanů, i když existuje rozhodnutí komise. Další aspekty kauzy Šrems se týkají neplatnosti rozhodnutí Safe Harbor, to jste asi všichni zaznamenali. Je to poměrně, jsou poměrně silná slova, která soud zvolil vlastně hromadný přístup k obsahu, porušuje podstatu těch práv, takže ten, je to dalekosáhlý dopad, vlastně není tam žádný soudní eh, přeskum Není možné, aby jednotlivce se mohli, si mohli stěžovat třeba v USA a případ Safe Harbor vlastně znamená, že vlastně tam ustanovení, které znemožňuje, zabraňo, znemožňuje Eh, uplatňovat evropské právo, protože vlastně americké právo bylo nadřazeno tomu evropskému. Pak je tam zmíněna potřeba dohledu a soudní, možnosti soudního přeskumu. Eh, máme tedy primární právo, ale máme i eh, sekundární právo, kde jsou uvedeny určité standardy nebo postupy, to je především směrnice 9546, směrnice 2258, dále nařízení z roku 2001, rámcové rozhodnutí 2008-977, které se týká ochrany údajů v oblasti vymáhání práva. Snažila jsem se tedy toto eh, analyzovat a také eh, najít takové společné zásady, které se objevují i v návrhu nařízení e, pro ochranu osobních údajů a ve směrnici pro účely vymáhání práva. Takže jsem snažila extrahovat většinu hlavních zásad. Takže samozřejmě jsou kvalitativní standardy pro vymáhání práva, které se musí dodržovat. Je tam potřeba nezávislého přeskumu a dozoru, to je velice důležité. Dále tam se hovoří o předávání do třetích států, jsou tam aspekty, které je třeba regulovat a kauza Šrems eh, jenom zdůraznila význam této věci. Pokud pak tady jsou časová omezení uchovávání údajů, práva jednotlivců jsou zmíněna a je tam zákaz automatických rozhodnutí a profilování, které by bylo založeno jenom na automatickém postupu. Pokud jde o judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, článek 8 je klíčovým ustanovením, to víte. A judikatura článku 8 pokud jde o vymáhání práva, je poměrně komplexní, protože soud se zabýval těmito opatřeními už od 70. let, takže máme poměrně dalekosáhlou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Tyto zásady e, vlastně jsou také věci, na kterou se odkazuje soudní dvůr EU. Jsou tam tedy zmíněna e, omezení pro ukládání rizika stigmatizace, různé zpracování údajů, že se nesmí masově ukládat. E, dále e, se tam hovoří o odlišném zpracování údajů podle toho, jestli ty osoby jsou podezřelé nebo nepodezřelé. Vlastně všechna ta práva vidíte na tom slajdu. Je tam i vlastně oznamování po tom dohledu nebo dozoru. Pokud bych tedy měla schrnout to evropské právo, tak mohu říci, že primární a sekundární evropské právo chrání údaje poměrně rozsáhlé a Evropský soud pro lidská práva e, vlastně má také judikaturu, která obsahuje další doplňující zásady. Teď se stručně podívám na americké právní předpisy a to jsem rozdělila e, do dvou kapitol záruky a omezení záruk. A uvidíte, že ty americké záruky jsou docela omezené. Máme tady čtvrtý dodatek, eh, vlastně eh, zákon o ochraně soukromí a zákon o možnosti soudní žaloby, to je zatím návrh který by měl právě eh, ten posledně zmiňovaný text napravit eh, stávající nedostatky, i když tomu tak úplně není. Ten zákon na ochranu soukromí vlastně umožňuje eh, následující postupy pro americké jednotlivce. Jsou to čtyři cesty, které by měly být vlastně uplatnitelné i pro evropské občany. Ovšem není tomu tak v tom Eh, zákoně nebo tom návrhu o soudním přeskumu vlastně ten, ta první a třetí možnost se uplatňuje velice restriktivně, ta třetí možnost se neuplatňuje vůbec a čtvrtá možnost se uplatňuje jenom velice omezeným způsobem. A ten zákon o vlastně soudních žalobách vlastně nenahrazuje, nenapravuje tyto nedostatky, které byly zjištěny. Takže tento posledně zmiňovaný text e, omezuje ty možnosti soudního přeskumu nebo soudní žaloby jenom na některé konkrétní možnosti. Týká se pouze některých pokrytých zemí, to znamená zemí, které podepsaly příslušnou dohodu, které jsou tedy zahrnuty v tomto zákonu a týká se pouze údajů, která byla předá, které byly předány, nikoli údajů, které byly získány jinak, třeba eh, které byly získány tajnými službami a zapracovány do amerických eh, databází a týká se to pouze evropských občanů, nikoli cizinců. A pak tady ještě otázka, jak vlastně tento zákon o soudním přeskumu nebo o soudní žalobě eh, se vztahuje do uh, k omezením, která jsou obsažená v zákoně na ochranu soukromí. Jinými slovy, jak tato omezení ovlivní eh, funkčnost zákona na ochranu soukromí. To není úplně jasné. Jsou to tedy omezené záruky, které jsou navíc ještě dále omezeny dalšími zákony týkající se například schromažďování údajů to je ECPA, FISA, Patriot Act a nebudu tady zabíhat do podrobností, protože ty jsou uh, popsány ve studii profesorky Binyámiové. Pokud jde o ten tzv. Freedom Act, ten obsahuje řadu zlepšení, ale hlavně pro evropsk, uh, pardon, americké občany. Jsou tam například uh, použity termíny jako specifický výběr, je tam eh, možnost určitého dozorčího orgánu, ale zase jenom pro americké státní příslušníky. To, co se nemění, to je vlastně vyhláška 12333 a ty tradiční eh, vyhlášky FISA, pak tam je také oddíl 250 eh, toho zákona Patriot Act, ten eh, vyprší, ale stále tam jsou ještě otevřené možnosti pro masové sledování. To se nemění ani v tom takzvaném Freedom Act, takže abych to stručně uzavřela, eh, existuje velice omezený rámec ochrany soukromí v amerických právních předpisech. Ten nejnovější text to příliš nenapravuje. Freedom Act se týká jenom amerických občanů a stále přetrvávají veliké rozdíly. Samozřejmě je nezbytné, aby evropské požadavky byly zabudovány do budoucích dohod, které eh, vzniknou. To je tedy v kostce vše. Já vám děkuji za pozornost a pokud máte otázky, tak samozřejmě ráda odpovím. Děkuji vám, paní profesorko. A možná bych Omlouvám se, kolegové, zase eh, máme málo času, začali jsme eh, později a omlouvám se kolegům, kteří přišli konkrétně na tento bod. Já bych tedy požádal stínové zpravodaje a další kolegy, kteří chtějí hovořit, aby tedy dali najevo, že chtějí hovořit, abyste se tedy přihlásili, pokud se chcete vyjádřit. Eh, takže zatím se totiž nikdo nepřihlásil, takže nejprve dám slovo stínovým zpravodajům a jako první dostane slovo Axel Voss, ale pokud by nechtěl hovořit, tak ať řekne, že tedy nechce. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Já nepř- nejdříve by měl přijít zpravodaj na řadu, ale dobře. Děkuji paní profesorko za, vaše, za vaši prezentaci. Vím, jak celý tento systém je složitý a já, co by mě zajímalo, tak by bylo, jak vyhodnotíte nebo jak srovnatelné jsou vůbec naše režimy ochrany údajů na jedné a na druhé straně a zda vůbec v USA můžeme říci, že jsme tam nějak chráněni, že je tam člověk vůbec nějak chráněn, zda je tam tedy podobná úroveň ochrany. Já vím, že je to obtížné, ale vaše hodnocení, váš názor na to, to by mě zajímal, protože sám pro mě je to velmi těžko zhodnotitelné, tak protože vy se tím velmi intenzivně zabýváte, tak možná byste dokázala tady toto zhodnocení dát. V posledním době se hodně udělalo, mnoho věcí se zlepšilo a pravděpodobně se také může už bilaterální jednání zahájit na vyšší úrovni. Děkuji vám. Eh, omlouvám se, Jan není stínový zpravodaj, protože je hlavní zpravodaj, takže měl hovořit jako první, omlouvám se. Takže teď eh, Jan Albrecht a potom Mariu. Děkuji. Pro mě to není žádný problém. Já bych rád věděl, v té studii je velmi zajímavá jedna otázka pro nás a to, jaké vlastně jsou přesně práva, která vlastně jsou na základě té zastřešovící dohody nebo toho Judicial Reasement Act, které tedy jsou poskytovány občanům a občankám jaká další práva budou, jsou tím vlastně vytvořena, když na jedné straně jsou zde určitá omezení, ale určitě by bylo zajímavě, jaká je přidaná hodnota této dohody, nebo jaká by mohla být přidaná hodnota na, její na jedné straně a na druhé straně. Uh, je vlastně to, co je tam teď zakotveno ve světle evropského práva ve spojení s našimi standardy. To je samozřejmě také otázka, která z toho vyplývá, zda vlastně odpovídá e, ta dohoda nárokům, které vyslovil Evropský soudní dvůr. Děkuji za stručnost, Jane, a také za položení otázky. A nyní Mario Lauristin za SD. Děkuji za velice užitečnou eh, prezentaci. To srovnání má značnou, při, eh, značnou praktickou hodnotu pro naši práci. My se zabýváme směrnicí o vymáhání práva v současné době a eh, já bych se vás chtěla zeptat na ty rozdíly v obecném přístupu, o kterých jste příliš nezmínila. V Evropě máme přístup založený na právech a američané mají přístup založený na rizicích. Eh, mohla byste více srovnat tyto dva principy, protože oba mají své klady a zápory, předpokládám. A předpokládám, že vymáhání uplatňování práva v praxi, tak jak se jim zabýváme v radě a tak dále, jsou velmi ovlivněné kulturou, která přichází ze Spojených států. Mohla byste tedy trošku rozvést to srovnání těchto rozdílných filozofií ochrany práv? Děkuji, Mariu. Už je tu jenom jeden další stínový zpravodaj, Timothy? Ne. Takže ještě Juan Fernando, poslední otázku, prosím. No, já to vezmu co nejstručněji. Mě by zajímalo něco více o těch zarážejících eh, důkazech, že neexistují soudní opravní prostředky pro nás, evropské občany v USA. Mě by zajímalo, zda jsou proto nějaké empirické podklady, eh, které dokazují, že evropští občané eh, usilovali o ochranu ve Spojených státech a nezískali ji. A jaké je srovnání tohoto negativního efektu s poptávkou po ochraně práv ve Spojených státech a tamním soudním systému? Děkuji, takže teď paní profesorka B má opět slovo, aby odpověděla na otázky. Ano, já se pokusím být co nejstručnější. Nejprve bych možná reagovala na otázku pana Fose. Co se týká srovnatelnosti práva, je to, ono je to dost obtížně vyjadřitelné. Možná bych to spojila i s ostatními otázkami. Ona se trošku srovnávají jabka s ruškami protože Evropská unie má v podstatě určité té základní právo na ochranu údajů v soukromé sféře, které v podstatě není až tak omezeno, vztahuje se na každou, na všechny národnosti. Ve Spojených státech je to jinak. Všechno, co je chráněno ze základního práva, se týká pouze občanů Spojených států, takže ono je těžké to srovnávat, protože tradice práva je také úplně jiná v, Evropské, v Evropě a v ve Spojených státech. Oblast použití práva v Americe je více omezen, takže takže to vlastně tam ten obla, ta oblast použití práva zákona ty jsou omezeny v prvé řadě, takže vlastně poměrně velmi malá oblast ochrany pro tamní nebo zdejší nebo tedy i americké občany, takže to je poměrně velký rozdíl a to souvisí s kulturními tradicemi. A někdy bych neřekla, že v USA máme stejná práva, to je, je to od toho poměrně hodně daleko, pravdu. Uh, Není tam žádný základ pro ochranu soukromých údajů v této oblasti. Co se týká eh, přidané hodnoty té zastřešující dohody, mm, ta dohoda zastřešující se vztahuje také na ten Judicial Leaders Act, který je vlastně část toho Privacy Act, část tedy práva, které tady tento zákon obsahuje, ale pouze velmi malá část. V podstatě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 ty jiné, obě další oblasti jsou také omezeny, takže obě možnosti v tom pra, podle toho Private Act jsou poměrně omezeny. Nevím, proč vůbec tedy jsou takto omezeny. Všechno, co vlastně se týká, platí pro Američany v rámci toho Privacy Act by mohlo platit i po, pro Evropany ale teprve tehdy teprve tehdy bychom mohli hovořit o určité srovnatelnosti. Co se týká těch dalších otázek v oblasti rozdílných přístupů, jak již jsem řekla, tady budu mluvit už anglicky dál. German, um, že, jak jsem právě říkala německy, eh, rozsah působnosti těchto aktů je většinou velice omezený v americkém právu. To je opravdu kulturní rozdíl. Eh, my se většinou, my Evropané se snažíme postupovat případ od případu, vyvažovat to, jsou tu požadavky na eh, proporcionalitu, testy vhodnosti a nutnosti, oni to nemají. Oni velice úzce vymezí rozsah působnosti a v něm, v nich ten zákon platí. No To je základní rozdíl rozdíl v otázce základních práv. Soukromí není v tom případě základní právo pro evropské občany, to je právo, kterému se těší pouze američtí občany. To je velký rozdíl. A pokud jde o empirická data o evropských občanech, kteří se snažili získat soudní opravné prostředky eh, v USA, tak já jsem se trochu zapojovala do případu Max Schrems, a ještě před tím, než jsme se obrátili na soud, jsme se snažili získat soudní opravný prostředek v USA a nešlo to. Nedočkali jsme se odpovědi a pokaždé, když jsme se snažili poslat další dopis, eh, tak se vrátil s poznámkou, eh, my za to nejsme zodpovědní, zeptejte se někoho jiného. Opravdu eh, nebylo možné najít příslušný orgán, který by odpověděl na žádost evropských občanů v kontextu vymáhání práva. Děkuji paní profesorko Bem za tuto prezentaci. Jsme vám velice vděční a děkuji také kolegům za to, že hovořili tak stručně. Znamená to, že jsme vynahradili trošku ztraceného času a můžeme eh, udělat to, co jsem už naznačoval e-mailem, a sice, že ten další bod, kde je zpravodajem Timothy Kirkhope, eh, tak ten nám ne, nemohl dát aktuální informace o včerejším trialogu o PNR z důvodu dopravních obtíží, takže tyto dva body nyní projednáme společně. Já ještě ověřím u Timothyho, jestli chce nejprve probrat eh, PNR. Eh, dobře, takže tento bod první. Takže nyní, vážení kolegové, eh, bude prezentace o současném stavu PNR a já tedy bez dalších průtahů požádám pana Kirkhopa, aby nás eh, informoval. Děkuji, pane předsedo. Eh, já se ještě jednou omlouvám za to, že jsem nedorazil včera, když byl tento bod na programu. Bylo to z důvodu dopravních potíží v celé Evropě, o kterých určitě víte. Eh, já vám poskytnu informace o situaci ohledně PNR. Už čtyři trialogy se konaly a ten pátý je naplánovaný na zítřek. Dosáhli jsme už značného pokroku v klíčových oblastech a e, jsem přesvědčený, že dospějeme k dobré dohodě do konce roku. Spolehám samozřejmě na podporu kolegů tady v Evropském parlamentu, e, v komisi i v radě, e, abychom toho dosáhli a doufám, že dobrá spolupráce mezi všemi politickými frakcemi bude pokračovat tak jako dosud. Já nyní tedy nastíním, jak to přesně vypadá ohledně hlavních aspektů. Nejprve u vnitroevropských letů. Rada prohlásila velmi, velice jasně, že členské státy je chtějí zahrnout do rozsahu působnosti směrnice. Členské státy se domnívají, že vnitroevropské lety by měly být zahrnuty, aby e, boj proti terorismu a také proti obchodu s drogami e, pašeráctví a další trestný činnost, dalším trestným činnostem mohl být efektivnější. Eh, Rada říká, že pokud vnitroevropské lety nebudou zahrnuty do PNR a tento nástroj nebude schválen rychle, eh, pak členské státy eh, se vzdají snah o harmonizovaný systém PNR a budou vytvářet své vlastní národní systémy s odlišujícími se pravidly, a to včetně pojistek ochrany osobních údajů. V některých členských státech 80 eh, leteckých údajů, eh, které jsou zhromažďovány, pochází z vnitroevropských letů. Eh, Evropský parlament má stále ještě výhrady k zahrnutí vnitroevropských letů a vyjednávání probíhají. Pokud jde o dobu uchovávání dat, tady jsme diskutovali velice dohloubky. Je to otázka velice citlivá samozřejmě a panují značné rozdíly mezi pozicemi e, všech tří institucí po celou dobu vyjednávání. Po dlouhých diskuzích myslím, že směřujeme ke kompromisu, který by mohl být přijatelný. Rada původně požadovala pět let a parlament požadoval 30 dnů. Takže tady bylo potřeba dělat kompromisy z obou stran zcela zjevně. A pokud já jako zpravodaj vím, tak zatím jsme se shodli na tom, že ta doba musí být proporcionální a cokoliv vyššího než 12 měsíců proporcionální není podle mého názoru. E, v tomto bodě jsem poměrně neústupný, pane předsedo. Rozsah působnosti směrnice byl také předmětem diskuzí. Parlament chce uzavřený krátký seznam, což je i nadále naší prioritou a také mou prioritou zpravodaje. Diskuze o seznamu přestupků a o tom, zda zapojit přeshraniční eh, trestné činy, budou ještě dále pokračovat. Návrh Evropského parlamentu zahrnout eh, PNR také eh, z neekonomických eh, operátorů, tak k tomuto návrhu rada vysvětlila, že toto není zahrnuto v návrhu předsednictví na kompromis, protože by to přinášelo technické potíže členským státům. Rada se chce vyhnout tomu, aby e, uvalila další administrativní zátěž v podobě sbírání dat, které by normálně nezbírala. E, také panují obavy, že tato data nebudou dostatečně kvalitní. E, zároveň členské státy se chtějí vyhnout mezerám v bezpečnosti, dírám v bezpečnosti. Proto Rada navrhuje přístup krok za krokem. Eh, národní orgány členských států eh, to napadají podle svých vnitrostátních pravidel a měla by být zavedena nějaká povinnost eh, na základě důkazů, ale až v budoucnu. Komise je ochotná to zvážit jako možnost, ale potřebuje čas na to, aby se rozhodla, jakým způsobem by probíhala revize. Automatická výměna informací, kterou navrhuje Evropský parlament v článku 7, Eh, byla také předmětem diskuzí. Automatická výměna informací eh, je tedy návrhem parlamentu a rada eh, nesouhlasí s tím, aby data byla vyměňována automaticky. Rada a komise se obávají, že automatická výměna všech informací by nesplňovala požadavky proporcionality a nutnosti. Nicméně, pane předsedo, musíme zajistit eh, výměnu relevantních a užitečných informací. To je klíčové. Chceme-li vyvinout nástroj, který eh, bude efektivní a cený. Výměna eh, dat PNR s Europolem. Tak tady samozřejmě já chci, aby Europol měl silnou roli v této směrnici. Komise zdůraznila, že výměna dat PNR s Europolem by měla být kompatibilní s právním základem podle nového nařízení. Vztah mezi PNR a novým e, balíčkem ochrany osobních údajů. E, vyjednávání o e, této otázce zatím ještě probíhají. Rada navrhuje, Eh, abychom eh, zahrnuli dynamický odkaz na legislativu ochrany osobních údajů do směrnice o PNR. Pane předsedo, eh, u určitých témat nehodlám dělat kompromisy a to je úplná, úplný mechanismus revize. Potřebujeme vědět, že legislativa, kterou se chystáme schválit, funguje a je efektivní a že eh, tedy správně funguje po uplynutí určitého rozumného časového období. A především, eh, pane předsedo, musíme zajistit, aby požadavky rozsudku Evropského soudního dvora o eh, uchovávání osobních dat byly zohledněny v procesu této revize. V těchto bodech jsem poměrně neústupný a považuji je za důležité. Tak, pane předsedo, to byly mé aktuální informace ve stručnosti. Další trialog je naplánován na zítřek a já doufám, že se nám podaří e, dosáhnout dohody, kterou bude moci podpořit většina. Děkuji vám. Děkuji vám. Vášení kolegové, většinou eh, zprávy o trialozích eh, jsou body, u kterých se nekladou otázky. Eh, nicméně tady máme, tedy, máme stínové zpravodaje a dva kolegy, kteří chtějí hovořit, takže my máme ovšem velice málo času, protože máme další důležité body na programu, takže já bych vás chtěl požádat, eh, prosím vás, dejte vědět, eh, jestli chcete hovořit eh, stínový zpravodajové nebo ostatní poslanci nyní a potom uzavřu seznam řečníků. Teď se přihlaste a potom už nebudu přijímat žádosti o slovo. Nechte ruku nahoře, prosím. Ještě pořád držte ruku nahoře, prosím. Nedávejte ji dolů, dokud neřeknu. Dělám to proto, že musíme také ponechat nějaký čas na další body pořadu jednání. Tak, teď můžete dát ruce dolů. A já tedy vyvolám každého poslance. Samozřejmě nemůžeme tady opakovat celou debatu o PNR, takže prosím vyjadřujte se stručně nebo pokud chcete opakovat celou debatu, tak prosím, ale prosím stručně, protože nemůžeme eh, ji celou absolvovat znovu. Pouze pokládejte konkrétní, konkrétní otázky zpravodaji, prosím. Eh, začneme tedy panem Fosem. Oh, please be as brief as you can. Thank you. Prosím, co nejstručněji. Yep. Ano, já jsem chtěl nejprve poděkovat za dobrou práci zpravodaje. Je opravdu ta pozice vlastně byla, měla širokou podporu nejen v parlamentu, ale i mezi institucemi. Myslím si, že prokázal velkou trpělivost po celou tu dobu a odvedl také velmi dobrou práci, předkládá velmi dobré návrhy. Myslím si, že bychom na základě naléhové, naléhavé situace měli eh, dojít k rozhodnutí, čili bych poprosil všechny kolegy, aby tedy podpořili toto a za to bych mu chtěl srdečně poděkovat paní Sipl jako další. Děkuji já jsem měla roli, pochopila role zpravodaje tak, že když má udělen vyjednávací mandát, tak samozřejmě se zasazuje v rámci tohoto mandátu a vycházím z toho, že Timothy Kirchhoff tak postupuje. Nicméně s některými těmi vyjádřeními rady jsem trošku, jak bych to vyjádřila přátelsky, trošku zmatena. Je zcela naléhavé, abychom schválili co nejrychleji, ne teprve 5. ledna nebo 20. prosince, ale daleko dříve. Já ptám, proč zpravodaj původně měl vlastně lhutu pro prosazení tři roky, teď je to dva roky, takže ne, už to není tak důležité, zda rozhodneme tento týden, ale ne, nebo za tři týdny, ale prostě bude to tak trvat, než to celé bude prosazeno. Říkám, jsem zmatena, vidím s radostí, že vlastně děláme pokroky u toho balíčku ochrany údajů, to je samozřejmě pěkné, bude to mít samozřejmě určité dopady na cestující letové a pokud vlastně říkají, že tedy pokud se rychle nedohodneme, tak členské státy budou postupovat samostatně a budeme mít zajištěnu velmi špatnou ochranu. Pokud to tedy členské státy budou dělat sami, tak nebudou vázány tím balíčkem pro ochranu DAO, nebo tak mě trošku irituje tady to vyjádření rady, a doufám, že se zpravodaj bude zasazovat nadále proto, proto jsme se rozhodli ve výboru Libe. Děkuji. Is Mr. Albrecht, please. Děkuji, další je pa... Uh, Děkuji, já bych chtěla jenom připomenout, že ve všech třech uh, je vyjednávacích textech ty vnitrounijní lety nebyly zahrnuty a já tedy nevím, proč by to tam teď zahrnuto být mělo. A my jsme právě si vyslechli prezentaci týkající se judikatury soudu a to nám připomíná, že soud nedávno v případě uchovávání údajů se vyjádřil, že masové uchovávání údajů není slučitelné se základními právy. A měli bychom tedy eh, samozřejmě zajistit, aby se tento požadavek nějak odrazil i ve směrnici. Děkuji. Děkuji. Pan Díaz de Mera. Děkuji, pane předsedo. Já tady jsem eh, proto, abych eh, učinil prohlášení kratší dvou minut. Chtěl bych podpořit pana Kirkhopa a jeho práci. Pan Kirkhope eh, velice posloužil Spojenému království a Evropě jako ministr vnitra. Ví moc dobře, co to je čelit organizovanému zločinu a teroru a proto ho jeho frakce navrhla a ta, tento výbor schválil. Schválili jsme ho jako zpravodaje pro evropský PNR, což je nástroj velice užitečný a velice potřebný pro to, aby represivní demokratické složky Evropské unie mohly lépe zajistit bezpečnost evropských občanů a aby mohli bojovat proti zločinu ve všech jeho podobách. Parlament podle mého názoru, pane předsedo, by měl být na výši svých úkolů a také na výši hrozby, před kterou stojíme. Jsme zodpovědní, to už jsme ukázali mnohokrát, jsme zákonodárci a občané se na nás dívají velice pozorně. A já tedy žádám, pane předsedu o podporu práce pana Kirkhoupa, eh, protože on si tuto podporu zaslouží, abychom mohli co nejrychleji pozitivně hlasovat o evropském PNR a to ještě do konce roku. Zločin je mnohem rychlejší než eh, právní předpisy a proto jsme velice znevýhodněni a to si musíme uvědomit. Pro nás, pro mě a pro mou frakci je to skutečně mimořádná priorita. To je vše. Děkuji, pane předsedo. Thank you. Děkuji. Nyní pana Ana, paní Ana Gomez. Já jsem se chtěla jenom zvat pana kolegy Kirkhoupa, zda by mohl být explicitnější ohledně toho, pokud jde o ty hospodářské subjekty, které nejsou dopravci. O co tady jde? To jsou čártrové a soukromé lety, které by vlastně měly nebo neměly být zahrnuty? Které, nebo mají tedy být vyňaty z toho a jaká, jaká by potom byla hodnota PNR, pokud by tyto služby byly vyňaty? Děkuji, paní Jiménez Veseril. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat panu Timotimu Kirkhoupovi a tak, jak to už eh, říkal Agustin Diaz de Mera, bych ho chtěla ujistit o své podpoře, eh, jako ostatně po celou dobu, co provádí tento náročný úkol. A já bych chtěla vidět jednu věc, když hovoříte o uplatňování kvůli naléhavosti, tak mě by zajímalo, zda tady jsou možnosti, aby se, aby se to urychlilo a zda je možné vlastně třeba něco takového zřídit už jako ve zkušební fázi. Ještě ještě předtím, než to bude celoevropské. E, Timothy hovořil o lhůtě 12 měsíců. Znamená to tedy, že to, co navrhujete, to je 12 měsíců nebo je to méně? A pak bych vás také chtěla podpořit, pokud jde o zahrnutí vnitrounijních letů, protože plně souhlasím s tím, že pokud tomu tak nebude, tak e, členské státy budou nadále používat své interní PNR a v konečném výsledku ta situace se nezmění. Děkuji. Děkuji. Mariu Lalistin. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat panu Kirkhopovi za velice optimistickou zprávu, zvláště eh, za jeho ujištění, že všechny frakce mohou spolupracovat i přes ty vášnivé diskuse, že tedy máme společný cíl a já doufám, že se nám podaří postoupit ku předu s celým tím balíčkem. Já mám pocit, že se o to snažíme, že skutečně můžeme dospět k cíli, aby ten balíček o ochraně údajů a PNR vlastně směřovali ke stejnému cíli a sice zajistit rovnováhu mezi bezpečností a základními právy občanů. V této souvislosti jsem byla trochu zmatená tím, co jste říkal o dynamickém odkazu na balíček o ochraně údajů. Já jsem úplně nepochopila, co tím máte na mysli. Eh, znamená to, že bude nějaké nařízení, směrnice, PNR a to vše bude nějak navzájem konzistentní, aby to skutečně dobře fungovalo. Děkuji. Pane Kirkhope, eh, vracím slovo vám, jestli chcete zareagovat. Ano, děkuji, pane předsedo. Mohu zareagovat na některá vystoupení, asi ne na všechna. Jak víte, toto je proces, který už trvá dlouho a byly tam určité komplikované oblasti, které se stále ještě eh, vlastně zkoumají a nechci tedy předjímat, jaký bude výsledek. Já jsem prostě jen řekl, jaká je situace v hlavních oblastech, kde jsem měl pocit, že tady dochází ke změnám a kde ke změnám nedochází. Například problematika doby uchovávání údajů. To bych chtěl zdůraznit. Já jsem řekl ve svém komentáři, že současný návrh uchovávání údajů. No, to je ještě vlastně tedy ta doba, která tam byl rozdíl 5 let, 30 dní a tam se o tom velice diskutuje. A já si myslím, že i kolegové jsou toho názoru, že lhuta 12 měsíců a více je nepřijatelná z mnoha různých důvodů i potřebných návazných opatření. Já se na to snažím velice tlačit. Je to složitá situace, protože eh, rada je dosti odhodlaná, také tvrdě vyjednává a chtějí tam mít 12 měsíců nebo více. A já tedy se snažím na to velice tlačit i za naši stranu. Eh, pak tady byla otázka eh, ohledně těch hospodářských subjektů, které nejsou dopravci. Eh, tady panují různé názory a panují různé názory i na povinnosti například čártrových leteckých společností a dalších. A každý stát má trochu jiný názor. Já se tady snažím, aby ten přístup postupný, to znamená krok po kroku, to znamená, že ty vnitrostátní orgány by mohly dělat eh, své zkoušky v této oblasti, zda je to možné, anebo zda by musela to být nějaká povinnost. Ale teď vlastně se snažím od předsednictví získat eh, potvrzení toho, co vidí jako eh, ten nejlepší postoj, co mohou nabídnout parlamentu s ohledem na názory parlamentu. A ještě na okraj ta otázka času. Já bych možná řekl k tomu toto. Myslím, že nikdo mě nemůže obvinovat z toho, že bych se nějak snažil něco v tomto parlamentu uspěchat. A to i přes ty hrozné věci, které se dnes dějí ve světě a které bohužel vedou eh, politiky k uspěchaným reakcím. Já jsem politik a, jak jste říkal velice laskavě, Musel jsem také už řešit terorismus. Někteří z nás zde s tím máme přímé zkušenosti a já jsem stále přesvědčen, že není dobré eh, uspěchaně reagovat i na sebe závažnější události. Myslím si, že Eh, vlastně už tady bylo hodně teroristických incidentů, já se nesnažím nic urychlovat, ale myslím, že už jsme strávili poměrně hodně času takto důležitým opatřením a dostáváme se do fáze, kdy podle mého názoru můžeme dosáhnout dohody s ostatními institucemi, eh, které vlastně odrazí i snahy tohoto parlamentu. A to je přesně to, o co se snažím, pane předsedo. Děkuji vám. Takže závěrečný Trialog je zítra, pokud to kolegové nevědí a samozřejmě pak se dozvíme, jak tento trialog dopadl. Děkuji tedy zpravodaji a děkuji kolegům za stručnost této věci. Teď tedy přecházíme k dalšímu bodu, který se také týká pana Kirkhoupa. Je to první výměna názorů Eh, ohledně návrhu komise je to stav eh, relokačního mechanismu a určení takzvaných eh, hotspotů. Takže zase se zeptám zpravodaje, jestli chce nějak, mít nějakou, nějaký úvodní komentář, než dám slovo zástupci komise, prosím. Ano, pane předsedo, já nebudu hovořit dlouze, protože už jsem uh, tady hovořil na výboru a nechci eh, tedy si tady kazit dobrou pověst tím, že bych mluvil moc dlouho. Eh, musím říci, že zpráva o relokaci je opravdu velice náročným úkolem pro nás všechny, protože bezpečnost a migrace to jsou hlavní témata Eh, posledních týdnů. Ale v žádném případě by se to nemělo odrazit na úkolech, které před námi stojí v oblasti migrace. Ty nějak nezmizely. Veškerá naše politická vůle se musí soustředit na hledání řešení a relokace se tedy prezentuje jako jedno z možných řešení. Já jakožto zpravodaj budu mít eh, jasný cíl. Za prvé, potřebujeme mechanismus, který vlastně nepřežene ten faktor sdílení. Potřebujeme opatření, která budou slučitelná s stávajícím právním rámcem, včetně dublinského nařízení a včetně nařízení o vnějších, kontrolách vnějších hranic. Jakýkoliv relokační mechanismus musí být součástí širšího a dobře fungujícího asilového systému. Často hovoříme o tom, že to vlastně nemůže být eh, nějakým všelékem a to tež platí i pro relokační mechanismus aby stálý relokační mechanismus fungoval, pak ty právní předpisy v oblasti azylu musí dobře fungovat. Pane předsedo, relokační mechanismus bude fungovat pouze, bude-li panovat vzájemná důvěra. A musím říci, že v současnosti tedy se neprojevuje, že by eh, vládla důvěra. Eh, zatím se tedy hovoří o krizovém relokačním mechanismu a je třeba se z toho poučit předtím, než se vytvoří něco trvalého. Musíme být vůči eh, sobě upřímní. Krizový relokační mechanismus nefunguje tak, jak, něk, jak tento parlament a některé členské státy doufali. Potřebujeme tedy mnohem silnější mechanismus, než to, co zatím nám bylo prezentováno. Tento mechanismus potřebujeme, abychom mohli zvažovat další věci, jako je znovu usidlování, vracení, financování, integrace, hraniční kontroly a zpracování žádostí. Veškeré tyto aspekty je třeba vnímat celostně a ta pravidla nesmějí být uspěchaná na úkor eh, potom efektivního zavádění. Tato opatření musí být vhodná nejen pro tuto krizi, ale také pro jakoukoliv budoucí krizi, která by mohla následovat. Pokud jde o časový plán, Zaznamenal jsem, že SD, EPP a další frakce požádali o přístup formou balíčku a jsem tedy připraven úzce spolupracovat s paní Guillaume v nadcházejících týdnech, abychom zkoumali, jak můžeme eh, společně postupovat kupředu. Já bych chtěl svou zprávu prezentovat výboru hned počátkem příštího roku. Děkuji. Děkuji vám a nyní si poslechněme komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. E, návrh komise, e, návrh krizového relokačního mechanismu, který máme dnes na stole, e, byl přijat 9. září na právním základě článku 78 a je to pozměnění dublinského nařízení. Abych vás uvedl do kontextu, tak také v září vstoupily v platnost dva nouzové relokační mechanismy e, z Itálie a Řecka. Šlo o 160 tisíc žadatelů o azyl. E, tento návrh, e, který projednáváme, musí být chápan v tomto kontextu. Proč komise navrhuje trvalý rámec pro relokace? Článek 78.3, který byl využit pro ten první nástroj, ten, ten nouzový mechanismus, platí pro, pouze pro krizové situace v případě náhlého eh, přílivu migrantů. To ale není dostačující eh, jakožto právní rámec eh, pro trvalý krizový mechanismus. Ten je pouze pro nouzové situace. Měli jsme také pocit, že pokud se opřeme o článek 78.3, pak budeme narušovat tento nouzový rámec Eh, v rámci eh, dublinského nařízení, podle kterého členské státy jsou zodpovědné za asilová řízení. Eh, proto potřebujeme návrh v rámci dublinského nařízení, návrh založený na článku 78. To je hlavní důvod, proč se komise rozhodla po těch dvou nouzových mechanismech přijít s tímto návrhem. Co tedy ten návrh obsahuje? Za prvé e, obsahuje delegované pravomoce e, pro komisi, která může spustit e, tento mechanismus, jestliže usoudí, že určitý členský stát je konfrontován se závažnou krizovou situací. Co je to krizová situace? Tady v tomto permanentním rámci jsme v mnohem bezpečnější eh, a stabilnější situaci než v článku 78.3. Eh, krizová situace lze vyhlásit ze strany komise, pokud je krize takového rozsahu, že vyvíjí extrémní tlak, a to je důležité, i eh, na dobře připravený asilový systém. I na dobře připravený asilový systém, který funguje v souladu se všemi relevantními aspekty evropského asilového aký. Za druhé, komise v případě krizové situace eh, zohlední počet žadatelů a eh, nárůst, jejich nárůst v uplynulých šesti měsících, také nárůst těchto čísel oproti stejnému období předchozího roku a počet žádostí e, na hlavu v členském státu za uplynulých 18 měsíců. E, abychom zjistili počet e, uprchlíků nebo žadatelů o azyl, kteří mají být relokováni, komise mimo jiné bude zohledňovat počet žadatelů na hlavu v členském státě v uplynulých 18 měsících, kapacitu azylového systému daného státu a účast členského státu na předchozích eh, solidárních iniciativách. Takže skutečnost, že členský stát se účastnil minulého solidárního opatření, bude také eh, vzata v potaz. Návrh obsahuje distribuční klíč, který se zakládá na čtyřech kritériích. Ze 40% je to počet obyvatel, ze 40% HDP a těch zbývajících 20% to jsou korektivní kritéria jako e, počet žadatelů o azyl na hlavu, to tvoří 10% a 10% potom tvoří e, míra nezaměstnanosti v daném členském státě. Eh, rozsah tohoto mechanismu. Tento mechanismus bude platit pouze pro národnosti, eh, které mají celoevropský průměr eh, uznávání žádostí více než 75 To proto, abychom poskytli co největší záruku členským státům, kam bude relokováno, že ten, že nepůjde o nepravidelné migranty, ale s největší pravděpodobností o někoho, komu lze udělit žádost o azyl. Udělit žádost udělit azyl. Důležité je, že to bude doprovázeno doplňkovými opatřeními, eh, cestovními mapami členských států, kam bude relokováno a vzhledem k tomu, že je to v kontextu Dublinu, eh, pak to lze navázat na článek 34 eh, mechanismus krizového managementu. Proces je stejný jako v případě článku 78.3. Velice důležité jsou tu postřehy pana Kirkhopa a sice, že tento mechanismus mechanismus předpokládá e, zejména e, zabraňování druhotnému pohybu. A toto e, ustanovení říká, že členské státy mají povinnost navracet jaksi azylanta, který utekl z toho státu, kam byl relokován, tak ten bude navrácen do příslušného členského státu. Eh, dále eh, je zapotřebí získat určité zkušenosti s tím nouzovým mechanismem nebo s těmi nouzovými mechanismy. A eh, závěrem bych k tomu chtěl říci, že my všichni jsme nyní v závažné krizové situaci, která destabilizuje celý šengenský systém. A proto komise zastává názor, že potřebujeme spolehlivou partnerství a konkrétní legislativní rámec a tímto rámcem by mělo být dublinské nařízení a proto je nyní na stole tento návrh. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám a nyní dám slovo předsednictví, aby nás informovalo o aktuální situaci. Máme tu někoho? Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, děkuji za slovo. Já bych chtěl jen říci, že pokud jde o práci na návrhu komise o relokačním mechanismu permanentním. Rada pokračuje v technické práci v současné chvíli. Děkuji. Já jsem vás chtěl požádat o stručnost. Jsem rád, že jsem to neudělal. Poslanci si z toho mohou vyvodit vlastní závěry. Máme velice dlouhý seznam řečníků. A nyní dávám slovo eh, Evropskému úřadu pro podporu azylu, to je pan Jean-Pierre Chembry, který nám poreferuje o konkrétních operacích v Řecku a v Itálii a poté dám slovo eh, poslancům, kterých je poměrně hodně. Tak eh, kolegové, prosím, dejte najevo teď, jestli hodláte promluvit v této debatě. Paní Jotová, ano. Teď zvedněte ruce, prosím, pokud chcete potom hovořit a potom uzavřu seznam řečníků. Já vím, že je to otrava, ale jinak se stává, že lidé přichází nakonec a ten seznam roste a roste. Že vážení kolegové, pokud dovolíte, tak já ukončím seznam řečníků, teď ho tímto uzavírám. Už se nikdo nehlaste a vy prosím pokračujte, pane Šembry. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, děkuji vám za pozvání do této debaty, abychom vám poskytli informace o naší práci s relokací v Itálii a v Řecku, kde spolupracujeme s komisí a dalšími aktéry na tom, aby tento projekt byl úspěšný. Tak podíváme se na první slide. Kdo je způsobilý k relokaci? v současnosti, protože to závisí právě na tom kritériu 75%, Eh, aby mohla být udělána mezinárodní ochrana. Eh, v tuto chvíli jsou to lidé ze Syrie, Eritreje, Iráku a Středoafrické republiky. Ti jsou způsobilí eh, účastnice relokace. A potom také osoby bez státní příslušnosti, které ale pobývaly nebo tvrdí, že pobývaly v některé z těchto zemí. Několik faktů. 34 953 lidí má být relokováno z Itálie, 63 302 má být relokováno z Řecka a 54 000 eh, je zatím dáno stranou pro pozdější eh, relokace. Eh, jak víte, tak Švédsko už požádalo o to, aby se mohlo zúčastnit tohoto projektu. Implementace potrvá přes dva roky a mohu vás ujistit, že příjemci, tedy ti, kteří budou relokováni, už, mají, už jsou zaregistrovaní a mají sejmuté otisky prstů. A můžeme přejít dál. Jaká je naše role? Co děláme? Tady to vidíme na obrázcích. Za prvé poskytujeme informace hned po vylodění informujeme eh, osoby, které by mohly být způsobilé pro tento proces, vysvětlujeme jim, eh, jak funguje relogace a dáváme jim informace o asilovém řízení. To je ten první obrázek. Tam vidíme eh, náš tým na ostrově Lesbos v Řecku, který se zabýval právě tímto. Potom tu máme registraci. Tady zase pomáháme členským státům s procesem registrace žádostí o azyl. A pak tu máme to takzvané dohazování, kde lidé, kteří jsou způsobilí, jsou přiřazováni členskému státu, které jsou pro ně nejvíce vhodné. A pak tady vidíme odjezd a příjezd. V současnosti eh, máme eh, lidi umístěné v mnoha oblastech, zejména v Itálii, v hotspotech, které fungují na Lampeduze, které poskytují informace. Potom máme eh, lidi ve Villa Sicania v Agrigentu, tam probíhá především registrace. Máme lidi v Miláně, v Římě a v Katánii. Později vysvětlím, proč v Miláně a v Římě. V Řecku máme lidi na lesbu a také v Atenách, v EURTF, což je eh, regionální task force. Eh, na této mapě vidíte eh, hotspoty, které fungují v Řecku. Ten červený to je Lesbos a další se plánují na ostrovech Chios, Samos, Leros a Kos. Ty zatím ještě nejsou otevřeny. V Itálii máme hotspot na Lampeduze, jak už jsem se právě zmínil, a pak tom další hotspoty Trapany, Pocalio, Augusta a další se teprve plánují. My jsme eh, požádali o 100, ne, omlouvám se, žádali jsme o 374 expertů a zatím jsme dostali 176 expertů. V současnosti máme nasazených zhruba 30 lidí a vzhledem k tomu, že ne všechny hotspoty jsou zatím otevřené, eh, můžeme říci, že, eh, to, že toto číslo prozatím postačuje eh, je důležité pamatovat na to, že skutečnosti nebo situace v Itálii a v Řecku je velmi rozdílná, proto potřebujeme flexibilní přístup. A to je vlastně to tež, co už jsem říkal, tento obrázek, ten počet expertů, kteří nám byli dáni. Jaké jsou hlavní výzvy pro EASO? Proč jsme tak pomalí? Jak víte, tak trvalo nějakou dobu, než tento proces, proces začal. Ne všechny hotspoty eh, už fungují. Jak jsem říkal, eh, jsou tu ty, které ještě nejsou otevřené. tím jsou spojeny logistické problémy, to jsou základní věci, jako e, počítačové připojení na vzdáleném ostrově. E, to jsou věci, které trvá vybudovat, nebo máme nedostatek kancelářských prostor a tak dále. Také stojí za zmínku, e, že cítíme určitou zdráhavost těch, kteří mají být relokováni, účastnit se projektu. Proto informovanost je velice důležitá. Je nutné poskytovat aktuální informace a vysvětlovat, že tento proces je pro ně tou správnou alternativou. Co děláme, abychom překonali tyto výzvy? Zejména se soustředíme na toky, které jsou mimo hotspoty. Proto právě máme lidi v Miláně. Snažíme se hledat lidi, kteří přišli přes Pocalo například, kde zatím není hotspot a nyní jsou na severu Itálie. Snažíme se identifikovat eh, takovéto skupiny a zapojit je do toho našeho projektu. Využíváme také mobilní kanceláře, a to na všech ostrovech v Řecku což nám umožňuje pracovat v těchto lokalitách. A to vždycky eh, do několika dnů. Máme tedy mobilní týmy, jak říkám, protože nikdy nevíte, kde se kdo vylodí. A proto eh, je, se nám zdálo jako dobrý nápad mít mobilní tým v Římě a pokud dojde k nějakému vylodění, tak tito lidé budou do pár hodin zmobilizovaní a pojedou tam. Flexibilita je vždycky eh, klíčová při všem našem konání. Eh, tady vidíte čísla. Jsou to počty lidí, kteří už byli relokováni. Eh, jak vidíte a jak už jsem vysvětloval, Nejsou to čísla příliš vysoká, ale už nyní jsme zaznamenali určité úspěchy. Toto je rodina, kterou jsme sledovali od začátku do konce. Byla zaregistrována na lesbu v Řecku. A celý proces od registrace až do příjezdu do jejich nového domova v Lucembursku, kde dokonce děti začaly chodit hned do školy, byl dva týdny. Z toho je vidět, že program může být úspěšný, pokud všechny strany solidárně spolupracují. Děkuji vám. Děkuji vám a přejdeme rovnou k poslancům. Nejprve dám slovo stínovým zpravodajům a jako první má slovo Jeru z EPP. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také panu Kirkhopovi za slovo úvodem, a také komisi, radě a EASO za obsáhlé příspěvky. Eh, přestože toto je první výměna názorů o tomto návrhu, už jsme odvedli v parlamentu eh, hodně práce eh, na těch dvou rozhodnutích rady o 40 tisících a 120 tisících uprchlících, kteří měli být relokováni z Itálie a Řecka, takže nezačínáme od nuly. Mnozí kolegové, včetně mě, byli poměrně zklamaní těmi rozhodnutími a také faktem, že parlament nebyl oficiálně zapojen prostřednictvím spolurozhodování. Velmi jsme trvali na tom, abychom se mohli vyjádřit a poskytnout rady a jakýkoliv stálý relokační mechanismus by měl, eh, zapojo, by, by měl zapojovat parlament jakožto spoluzákonodárce. Eh, tady máme skvělé příležitosti eh, vytvořit nový nástroj evropské asilové politiky, což nám ale zároveň ukládá značnou zodpovědnost. zodpovědnost za to, abychom eh, se vypořádali s tímto návrhem co nejrychleji a nejefektivněji a nejlépe. Eh, já se těším na diskuzi s kolegy a zcela souhlasím s Timothy Kirkhopem, že toto není všelék. Všeléky neexistují. Eh, relokace může fungovat pouze, pokud všechny ostatní aspekty komplexního přístupu k migraci budou fungovat. Totež se týká politiky navracení, zabezpečení vnějších hranic, hotspotů, a e, vaše prezentace nezvýšila můj optimismus v tomto ohledu. E, pokud jde o samotný návrh, tak se domnívám, že ten může fungovat pouze, pokud jasně definujeme konkrétní podmínky, e, kritéria a měřítka. A v tom návrhu v současnosti ta konkrétní měřítka zcela chybí. Eh, ten návrh říká, eh, co se bude počítat, ale není tam napsáno, co to je ten influx, ten příliv. Eh, já se obávám, že by to mohlo skončit stejným dokumentem jako ve směrnici o dočasné ochraně. Tehdy jsme byli velice rádi, že jsme něco schválili, ale nakonec to nikdy nebude využito. A něčemu podobnému musíme za každou cenu zabránit. A já mám dvě drobné otázečky na komisi. Pracujeme na tomto legislativním návrhu a zároveň komise oznámila e, velice rozsáhlé hodnocení e, Dublinu jako takového hodnocení, které povede k revizi. Tak jakým způsobem e, přijetí tohoto návrhu zapadá do revize celkové legislativy, do které tento návrh má spadat? Za druhé, přijetí eh, stálého krizového mechanismu nebude bránit radě přijímat nouzová opatření na základě článku 78.3. Eh, tak co v tomto návrhu by přimělo radu, aby využívala spíše tento stálý mechanismus, než své vlastní rozhodnutí o relokaci v případě krizi. Děkuji Miriam Dali za SD. Děkuji, já budu hovořit malcky. Děkuji panu Kirkhopovi za jeho úvodní slovo. Je podle mého názoru jasné, jakým způsobem je třeba pokračovat. SD považuje eh, tuto legislativu za nesmírně důležitou pro celou evropskou politiku azylu a imigrance. imigrace. V dnešní prezentaci jasně vyplynulo, že potřebujeme konkrétní akce a potřebujeme přetavit ty návrhy v realitu. Nemá cenu dohodnout se na relokaci, pokud ten mechanismus zůstane na papíře a nikdy nebude realizován. Už 160 tisíc lidí bylo relokováno, což ale není dost. Je pravda, že počet lidí, kteří přicházejí do Evropy, se zvyšuje a nedává smysl nějakým způsobem tento problém zastírat a zametat ho pod koberec a e, nechávat na holičkách ty nejpostiženější země. E, chtěla bych e, navázat na to, co řekl pan Šembris EASO. Vy jste se o tom také zmínil. Tady vidíte, jak je důležitá role členských států Eh, při snaze o úspěchy. Eh, několik eh, věcí, které považuji za důležité zmínit. To je, pro, je to problém, který nezmizí přes noc. Počet uprchlíků bude jenom stoupat a proto je důležité projevovat solidaritu činy a ne pouze slovy. Věřím, že tato legislativa je příležitost uvést v praxi princip solidarity který by měl být vtělen v zákon eh, tak, aby vstupoval v platnost automaticky. A aniž bychom nějak oslamovali dublinské nařízení, tak vidíme, že některé z těch věcí jsou špatné pro evropskou legislativu, protože vidíme, že Dublin nefunguje. Když se podíváme na ty problémy, které před námi jsou, je jasné, že musíme něco změnit musíme se odklonit od návrhu, který předkládá komise, protože je příliš mlhavý. Musíme být konkrétnější. Například definice krize je příliš vágní. A právě tak ty prvky, které mají být vzaty v potaz. Jinak se těším na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji v nejbližších týdnech a doufám, že se nám povede dosáhnout něco, něčeho, co způsobí změnu. Děkuji Cecilia Wikström za ALDE. Thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. To jsou opravdu pozoruhodné obrázky a pozoruhodná čísla, která se nám tady prezentovala. Ten úspěšný příběh relokazice 31 osob z Řecka, já jsem tam byla právě v okamžiku jejich relokace a to bylo skutečně úspěšné, ale 31 lidí to není moc. Nicméně následující den se rozšířily eh, vlastně ty zprávy od těch, kteří byli relokováni k těm, kteří tedy přijíždějí na lodích, že jim je dobře v Lucembursku a pak všichni najednou chtěli je do Lucemburska. Ale musíme také čelit situaci kdy například ministr zahraničí Estonska, s nímž jsem se setkala ve Spojených státech během válného schromáždění, mi řekl, že oni se snažili najít eh, lidi, které by k sobě relokovali, ale bohužel, bohužel ty informace eh, vlastně mezi těmi lidmi nebyly. Ti lidé jsou zranitelní, oni Eh, prchají před válkou, před pronásledováním a hrozně se bojí, že se vrátí do něčeho stejného. A oni eh, vůbec mají i strach z toho, že si nasednou do letadla a že budou někam přemístěni. A mě by tedy zajímalo, zda jsou i nějaké psychologické týmy, zda lidé, kteří eh, vědí, eh, jak na to se setkávají s těmito zranitelnými osobami, protože je třeba prolomit ty milné informace, které dostávají a je třeba v nich vzbudit důvěru. A zvláště pokud jde o tyto zranitelné osoby, protože celkově bychom měli relokovat 160 tisíc lidí dohromady. A tímto tempem to bude trvat zhruba 75 let. Pokud se něco nestane, něco dramatického, a já bych ráda věděla, jaká opatření plánujete na relokalizaci ne jednoho, 15, 30 lidí, ale skutečně vysokého počtu lidí. Má druhá otázka se týká toho, že Švédsko je opravdu eh, zaplaveno v tomto okamžiku. Před několika týdny už se ve Švédsku nedali koupit žádné matrace. My jsme lidi ukládali všude možně, ve školách, v továrnách, na zemi, bez lůžek, lidé spali i venku. A už přišla zima už máme ehm, teploty pod bodem mrazu. Je zima a situaci nezvládáme. Jaká je tedy současná situace s relokací eh, lidí ze Švédska do jiných evropských zemí? A pro kolegy, kteří to nevědí, tak u nás to je každý týden Eh, to jsou desítky tisíc lidí. Teď kvůli drastickým metodám, které vláda zavedla, se to snížilo, ale ta situace byla skutečně neúnosná. A re, re, o, relokaci jsme, o relokaci jsme požádali před měsícem. Jaký je současný stav? Děkuji. Za zelené Ska Keller. Thank you. Um... Děkuji. Také já bych chtěla podpořit kolegy. Je dobré, že tento návrh máme. Měli jsme nouzový relokační mechanismus, vždycky jsme říkali, že chceme stálý relokační režim, že chceme být spoluzákonodárci a že to tedy chceme zavést jako mechanismus stálý, ale že by to nemělo ohrozit nějakou smysluplnou eh, reformu Dublinu a je tady otázka, jak tyto dvě věci propojit, protože jak už tady zaznělo, vlastně tento návrh mění dublinské nařízení. Myslím si, že je tedy dobré, že máme tento návrh, ten nástroj, který my zelení podporujeme. Také si myslím, že je dobré, aby toto rozhodnutí se v případě nouze nechalo na komisi. Říkáte, že nemáme žádná vodítka ehm, Měli jsme tedy směrnici o dočasné ochraně, kde to bylo necháváno na členských státech a komise teď tedy bude moci říci, kdy vzniká ta nouzová nebo naléhavá situace. Pár věcí, které asi bychom se měli pokusit změnit. To je ta hranice 75%. To je, myslím, hranice arbitrární. Já bych chtěla, aby se to snížilo na 70% i e, na základě toho, co máme za zkušenosti z jiných oblastí. Například Afgánci jsou na úrovni 74%, ale kvůli této hranici jsou vyloučeni. Takže velké množství afgánských uprchlíků vlastně nemá možnost být relokováno a měli bychom se zamýšlet nad praktickou aplikací to je zeměpisná skupina, která ve většině případů získává status uprchlíka a měly by tedy být také zahrnuti do tohoto mechanismu. Také bychom se měli inspirovat z té nouzové relokace ze zkušeností, které ukazují, že bychom neměli žádat uprchlíky, aby požádali o azyl v zemi, kde zrovna jsou, protože to znamená mimořádnou administrativní zátěž, Oni musí vlastně požádat o azyl v Řecku nebo v Itálii, než budou relokováni. Ale ty azylové postupy stejně se budou potom provádět v zemi, kam budou relokováni. A nemá tedy smysl, aby podávali žádost o azyl už v Řecku nebo v Itálii. Mělo by se to spíše urychlit a, a vlastně snížit ten počet administrativních kroků pokud nepožádat o azyl v Řecku nebo v Itálii, protože víte, že to tam nepůjde, protože ta země je cená tak eh, vlastně eh, si říkáte, když stejně pojedu do jiné země, proč bych měl žádat o azyl tedy. A souhlasím, že informování je klíčové a proto je důležité, aby EASO mělo dost lidí, Eh, v těch hotspotech, aby byli schopni poskytovat více informací a aby také měli více času, protože samozřejmě ty hotspoty by to měly urychlit. Frontex se snaží urychlit registraci, to je hezké, ale na druhé straně potřebujete čas na to, abyste si s uprchlíky promluvili, abyste jim vysvětlili, co to je relokace, jak, jaký přínos pro ně ty země mají, protože ne každý třeba ví, jak je Lucembursko hezké a to všechno mm, spotřebovává čas, který potřebujete. Dále souhlasím, že se musíme snažit zabránit vlastně sekundárním nebo druhotným přesunům, to jsme zmínili i v té zprávě o naléhavé relokaci, ale myslím, že komise tam má špatný přístup. Říkáte, že bychom měli zohlednit vlastně přání Eh, uprchlíků a to je právě podle mě klíč k prevenci těch sekundárních pohyb, pohybů. Pokud totiž se maximálně přihledne k rodinným vazbám, sociálním vazbám, jazykovým znalostem, tak potom zajistíte to, že oni zůstanou tam, kam byli určeni, že vlastně s tím budou souhlasit, budou s tím spokojeni a nebudou se tedy snažit právě o tento druhotný eh, přesun. To je velice důležité a zase to bude působit menší zmatky, Teď vlastně komise říká, že uprchlík se bude muset neustále registrovat na úřadech, aby dostal podporu, ale to potom vyvolává problémy eh, s azylovou směrnicí, kterou už máme, kde vlastně eh, zaručujeme uprchlíkům určitá práva, tím se tedy dostáváme do střetu a myslím si, že to ničemu nepomůže. Také myslím, že pokud se zeptáme uprchlíka, který zrovna přijal na Lesbos a řekneme mu, tak máme super plán, my vás relokujeme, bude to trvat dva měsíce, ale ty dva měsíce vlastně vůbec nebudete vědět, kam vás přesuneme, takže teď tady budete dva měsíce čekat, budete, utratíte všechny peníze, které vám zbyly, tak mnoho lidí vám na to možná řekne, ne, ne, ne, eh, měli bychom to období zkrátit a zajistit rychlejší rozhodování. A pak mám ještě otázku na komisi. Nejsem si ještě úplně jistá ohledně toho placení členskými státy, že by se tím jakoby vykoupili z té povinnosti na rok. Máte s tím nějaké zkušenosti? Máte to procento podle HDP, ale myslíte si, že to skutečně přiměje členské státy k tomu, aby eh, plnili to, co mají. Děkuji. Já zoufale nechci na kolegy tlačit, ale máme dlouhý seznam a pak máme ještě dva body. Já vím, že to je velice důležité téma, ale prosím, kolegové, dávejte si více pozor na čas. Za FDD Laura Ferrao. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda se vrátila k tomu, co eh, říkal kolega na konci svého projevu, a to, že všechny strany se zapojují v, v duchu solidarity. Samozřejmě, že to musí být založeno na solidaritě, pokud jde o počty. Nicméně jsme skonstatovali, že pouze 14 členských států vyjádřilo ochotu účastnit se této, tohoto relokačního mechanismu z 13 tisíc míst ze 160 tisíc osob, pouze 9 tisíc 60, 63 tisíc v Řecku, takže pan Juncker to v podstatě řekl, že ještě v roce 2100 bychom nedokončili eh, relokaci všech těchto eh, uprchlíků a hovoříme zde o naléhavé situaci, takže co se stane eh, s tím závazným mechanismem? Chtěla bych vám připomenout zkušenost ze, včeru, ze včerejška. Já jsem se účastnila výroční schůze Kozak a byli jsme tam konfrontováni, byli tam poslanci z různých členských států, kteří pokládali otázku ohledně zvládání migračních toků a došlo tam k totálnímu zablokování, k odmítnutí vyjádřit se ze strany některých členských států, pokud se týká možnosti eh, stanovit tento závazný mechan- relokační mechanismus. To znamená odmítnutí povinných kvot, kde vlastně se dovolávali principu subsidiarity a, a říkali, že Evropa, Evropská unie nemůže stanovit členským státům povinnost relokalizace uh, migrantů. A tím vším vlastně smetli pod koberec princip solidarity, který máme ve článku 80 a ustanovení článku 78 smlouvy ohledně solidarity. Takže bych Vycházím tedy, nebo pokud bychom se tedy měli, měli vycházet ze stávajících údajů ohledně stávající situace a atmosféry, jaká panuje, tak budoucí perspektivy se mi zdají spíše chmurné mohu pouze souhlasit s paní Keller pokud se týká procenta, 70% by bylo asi pravděpodobně užitečné snížit tento, eh, tuto prahovou hodnotu na 70%, aby i ostatní eh, uprchlíci z jiných třetích zemí měli možnost eh, patřit do tohoto relokačního mechanismu, což by platilo pro Afgánce například. Potom je zde také nedostatek výhledu pro určité možnosti relokalizace. A to určitě nezabrání dalším a sekundárním migračním tokům v rámci Evropské. Well. Děkuji, Lauro, děkuji také za stručnost. Tak nyní pan Depre. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný jsem Evrop, pro Evropskou federaci a takže solidarita mezi evropskými státy eh, vzhledem k těmto velkým problémům je pro mě skutečně roz, volba a povinnost, ale mám problém s časovým harmonogramem pro tento návrh a kladu si otázku, zda je skutečně relevantní zahajovat diskusy o, trv, o stálém mechanismu a přitom vidíme směšné výsledky, kterých bylo doposud dosaženo u rekolokace těch 160 tisíc bylo oznámeno tedy, že je to důkaz evropské solidarity. Opravdu si kladu otázky, zejména vzhledem ke veřejnému mínění v některých zemích. Jsou zde také určité politické úvahy, které musí nastat. Některé projekty nemají už šance, že uspějí v některém okamžiku nebo že nebudou zablokovány. Takže je to vlastně te, to časový harmonogram, který se mi zdá nyní důležitý. Také vzhledem k tomu, co se projevuje ve veřejném mínění, například budou brzy regionální volby ve Francii, je potřeba mít určitou globální vizi migrační politiky. Všechny věci, které je potřeba dělat, než se zasoustředíme pouze na jeden mechanismus. Je zde politika kontroly vnějších hranic, problém návratu. Občané snadno nebudou akceptovat pouze jednu z těchto věcí, jeden z těchto prvků politiky, na který se zaměříme. Takže dvě otázky. Jsou dvě věci, které mi vadí v tom systému, tak jak je naplánován. Ten systém obsahuje výjimku eh, oproti Dublinu. Ano, proto jsem, to není pochybnost, ale jsou zde dva limity. Limit 40% a 75%. Takže pro žádný stát nebude moci být více než 40% lidí, kteří budou moci využívat relokalizace. Toto pravidlo se stanovilo na základě čeho, jaké je kritérium tedy. A na druhé straně, jestli víme, kolik je lidí ve stávající situaci, kteří by mohli využít tohoto relokačního mechanismu vzhledem k těm ekonomickým migrantům, kteří toho nemohou využívat. Máme určitý odhad počtu lidí, kterých by se to týkalo. A druhá věc, která mi nejvíc vadí, to je ta druhá výjimka pro členské státy, které by odmítly připojit se k relokačnímu mechanismu, zaplatí pokutu 0,02 každý ekonom ví, že když máte výběr mezi dvěmi řeši, dvěma řešeními, tak si vyberete to, které vás méně stojí. To, když akceptují 20 000 Eh, migrantů ročně je dražší, než zaplatit 0,02. no tak si vyberete tu pokutu a některé země, víme, že některé země to nechtějí tedy, zejména některé země střední Evropy. Pokud si můžete vybrat mezi 0,02% zaplacenými jako pokuty a na druhé straně 20 nebo 30 tisíci přijatými uprchlíky, protože kritéria jsou již přijata, tak si každý vybere tu lepší možnost. A zítra třeba 10 zemí udělá tento výpočet podle této výjimky, tak ostatní potom budou muset více než poměrně přijmout ty, které zamítly ostatní státy. Já tedy nejsem přesvědčen, že tento mechanismus výjimek je zdravý mechanismus. Myslím si, že vytvoří uvnitř Evropské unie značné rozdíly a velice obtížné vztahy mezi některými zeměmi, které budou akceptovat solidaritu a jinými, které upřednostní tu pokutu. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě nakonec to musí nějak fungovat a argument je, že to v praxi funguje. Nyní pan Halaharu. Uh, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Eh, relokační mechanismus se uplatní pouze na ty národnosti, u nichž míra uznání eh, té žádosti v EU je vyšší než 75 Nicméně různé národnosti eh, mají poměrně různou míru uznání v různých členských státech. To znamená, šance osoby, že dostane mezinárodní ochranu, bude záležet do určité míry na tom, do jaké země je ta osoba poslána. Já bych rád věděl, na jakém základě se tato rozhodnutí budou přijímat a kdo je bude přijímat. Související otázka je, že z hlediska žadatele o azyl některé členské státy prostě jsou atraktivnější z řady důvodů z hlediska členských států někteří eh, žadatelé o azyl jsou také přijatelnější nebo více žádoucí než jiní. Jak se toto odrazí na rozhodování? Odrazí se to na něm nějak a je realistické se domnívat, že můžeme zabránit těm druhotným přesunům osob, které byly relokovány? Eh, paní Keller říkala, že preference žadatele o azyl by se měla co nejvíce zohlednit což samo o sobě je logické, ale na straně druhé právě tyto osobní preference vedly k současné situaci, kdy hrstka členských států vlastně přejímá téměř všechny žádosti o azyl, zatímco jiné státy nedostávají žádosti žádné. Děkuji. Děkuji a nyní paní Jotová. Thank you, Klota. I will speak in Bulgarian. Děkuji, budu hovořit bulharsky. Většina důležitých věcí tady již zazněla. Já bych také ještě chtěla něco zmínit. Před letní přestávkou jsme schválili dočasný relokační mechanismus. Bylo to velice složité, to schvalování eh, členskými státy, ale ten mechanismus se neprovádí. Taková je realita ne, nemůžeme být spokojeni s počty relokovaných osob. A já se tedy ptám, jak teď vlastně zajistíme ten přechod od dočasného ke stálemu mechanismu, protože ten dočasný mechanismus byl určen pro těch 160 tisíc lidí. Teď se situace dramaticky změnila od léta. Hovořili jsme o eh, mnoha lidech v Itálii a v Řecku, ale teď se nám vlastně tady ti lidé kumulují, co s tím budeme dělat. Máme také velké migrační toky na západním Balkáně, co budeme podnikat tam. Začínají se tam stavět ploty a to je velice problematické třeba pro Řecko. U relokačního mechanismu také je třeba zvažovat vytváření hotspotů e, i v zemích původu. Zdá se, že Evropa to není schopna řešit sama. Také bych chtěla vědět, jaké jsou očekávané změny v dublinském nařízení a jak se tyto změny projeví na stálem mechanismu. Uh, thank you, chair. Uh, colleagues. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, než začnu, nejprve bych chtěla říci, že souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj Kirkhope. Musíme se poučit z pilotních projektů. Samozřejmě, že se z nich musíme poučit. Ale Zároveň mám e, několik otázek ohledně toho, co jsme se právě dozvěděli od EASO. Rozhodnutí 1523 e, z roku 2015 o relokaci e, rozhodnutí rady říká, že pokud nedošlo k registraci, pak uchazeč o azyl bude vyloučen z procesu relokace. Nicméně eh, v asilových podkladech nejsou žádné informace o tom, zda žadatel o azyl eh, přišel přes hotspot nebo ne. Podklady pouze zmiňují datum příjezdu a už ne místo příjezdu. Delegace NVA má v tomto velice jasno. Bez registrace žádná práva. Vzhledem k naprostému nedostatku dobré vůli státních aktérů eh, budou, bude naše delegace požadovat dodržování povinností předepsaných v tomto legislativním textu. Pokud jde o zprávu od EASO, tak eh, mně z ní vyplynuly dva hlavní body. Chápu, že ne všechny hotspoty eh, plně fungují. To je pochopitelné, eh, protože jde o obrovský logistický problém. Ale vy říkáte, že proto eh, relokační toky se soustředují mimo hotspoty. A to mě trošku mate, protože nevím, co to znamená v praxi. Když říkáte, že relokační toky se soustředují mimo hotspoty, eh, tak podkopáváte celé, eh, vlastně celý smysl samotné existence hotspotů. Takže jenom abych to ujasnila. Říkáte, že lidé nemusí chodit přes hotspoty, protože to logisticky nezvládáme? To je podle mého názoru zásadní, abychom správně pochopili. Protože pokud lidé budou moci eh, obcházet hotspoty, pak ztratíme přehled a proces relokace bude v podstatě nerealizovatelný. A konečně bych chtěla odpovědět kolegyni Keller. Eh, já s vámi souhlasím. V dokonalém ideálním světě bych s vámi souhlasila. Nicméně bohužel nežijeme v dokonalém světě. A kdybychom se řídili vaší logikou, tak ano, samozřejmě velice rádi bychom dali lidem na výběr. To by ale znamenalo, že ty tež země, které už teď jsou přetížené, v západní a severní Evropě by byly zatíženy ještě víc. Takže já nevím, jestli to je to, co chceme. Možná bychom měli usilovat o vyváženější přístup, tak, aby všechny státy byly vlastně na stejné lodi tak aby sever, jich, východ i západ sdíleli tu zátěž rovnoměrně. Potřebujeme být pragmatičtější a praktičtější v našem uvažování. Děkuji nyní Birgit Zippel a omlouvám se kolegům, kteří žádají o slovo teď, ale eh, říkal jsem na začátku, eh, že musíme uzavřít seznam řečníků, protože máme hrozné spoždění a budeme s tím mít problémy. Birgit Zippel, prosím. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Obecně souhlasím s tou myšlenkou stálého relokačního mechanismu a také souhlasím s tím, co řekl Timothy Kirkhope, a sice, že žádné opatření není všelek a že musíme vnímat ten celkový komplexní přístup. Můj problém je v tom, že ne, ne, nikde tady nevidím, jak plyne s odpovědí rady, nevidím tady, že by členské státy se nějak zapojovaly do všech aspektů eh, komplexního přístupu. Máme nyní zhruba 140 eh, relokovaných uprchlíků. A jasně si vzpomínám, že, eh, krát, že rada oznámila, že do konce listopadu se uskuteční relokace nejméně 40 tisíc uprchlíků. A zatím je jich 140. To je paráda. Jak můžeme potom čekat, že nějaký další relokační mechanismus bude lepší? Mě trošku eh, naštvalo, že Timothy hovořil o eh, faktorech, které lze posílit. O čem tady eh, hovoříme? Eh, je eh, válka v Syrii eh, takový faktor. Válka z Eritreje přichází do Německa, protože v Německu je spousta peněz. Podle mého názoru tyto faktory jsou právě těmi příčinami jejich útěků. A já nevím, nevidím, že bychom s tím něco dělali. Nás nezajímaly problémy v Sýrii až do dne, kdy se připadali uprchlíci k našim hranicím. Nás nezajímalo, že tábory v Libanonu a Jordánsku jsou naprosto přeplněné. Až do dne, kdy eh, uprchlíci přišli do Evropy. Ani jsme nedávali peníze vysokému komisaři OSN, aby jim zajistil potraviny těmto lidem. A teď si stěžujeme na nějaké faktory. Eh, to je směšné. A směšné je i to samotné slovo pool factor. Takže ve svých nejčernějších nočních můrách si umím představit, že členské státy se souhlasí, eh, se shodnou eh, na relokaci a to v den, kdy už nebudou přicházet uprchlíci do Evropy. My uzavíráme hranice, stavíme ploty, a dáváme zemím jako Turecko za úkol držet uprchlíky u sebe nebo africkým zemím, kterým mimochodem nedáváme dost peněz na to, aby bojovali proti prvotním příčinám. Takže všechno, co tady děláme a o čem hovoříme, je směšné. A e, já bych chtěla nějaký jasný signál od členských států, že jsou nejen připraveny stavět ploty a dávat peníze dalším zemím, aby oni místo nich zadržovali uprchlíky. Já chci, aby členské státy dali signál, že jsou připraveny zhostit se své odpovědnosti a přijímat uprchlíky. Lidi, kteří prchají před válkou a persekucemi. A pak teprve doufám, můžeme přikročit k novému opatření. Děkuji, Birgit. A jako poslední pan Kircos. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit řecky. Mm. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám dvě otázky na komisi. Ta první z nich se týká těch 40%, což má být maximum, eh, maximum žádostí o azyl za posledních šest měsíců. Jenomže ty toky nejsou lineární, ale v určitých obdobích kulminují. Někdy dochází k velkým nárůstům a když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, eh, tak může dojít ke koncentraci uprchlíků, eh, kteří eh, čekají na nějaké přidělení. A za druhé, ve vysvětlujícím prohlášení se zmiňují e, přírodní pohromy a tak dále, ale nechápu, proč záplava v určité oblasti by měla znamenat, že dostatečná země, že, že, že příslušná země nemusí přijímat uprchlíky. A e, ve zprávě o, o EASO se hovořilo o, o 150 rodinách, nicméně 50 tisíc lidí přišlo pouze za říjen do Itálie. V Aténách nemáme eh, tolik lidí, kteří eh, čekají eh, na umístění do soukolí mašinerie. My se snažíme vypořádat s nimi sami. Co děláte vy? Vy byste mohli pěstovat důvěru v řadách uprchlíků tak, aby zůstali, kde jsou, místo aby se stali součástí celé této mašinerie. Opravdu si myslíte, že členské státy budou schopny to zvládnout? A pokud budeme mít lidi v hotspotech, tak to budou ti jediní, kteří budou patřičným způsobem eh, přiděleni. A pokud tomu nevěříte, tak eh, buď nemáte důvěru v Řecko nebo v Evropskou unii, protože do naší země přicházejí lidé zcela eh, bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů. Děkuji, pane Kircosi. A nyní eh, jednu větu. Dobře, tak jednu větu. Eh, já si uvědomuji problémy s tím, že EASO nemá prostředky a personál a tak dále, ale vzhledem k důsledkům toho, že země jako moje, Portugalsko, eh, když prohlásilo, že je připraveno přijímat uprchlíky, ale uprchlíci nejdou. Děkuji, ano. Tak vážení kolegové, dávám nyní slovo komisi, potom předsednictví doufám a potom panu Kirkhopeovi. Tak ještě jednu věc. Stalo se už třikrát. Jenom velice rychle, kolegové, protože dnes už po třetí eh, se sešlo velké množství řečníků eh, a nedá se to bohužel dělat jinak. Zkrátka my řešíme ta nejdůležitější, eh, nejrelevantnější témata. Podívejme se na dnešní pořad jednání, čím se zabýváme. Jsou to skvělé příspěvky, lidé kladou zcela relevantní otázky. Zkrátka jsme s širým rozměrem toho, eh, čím se zabýváme. Takže prosím, udržujte svou kázeň, vážení kolegové, eh, a prosím vás o trpělivost. Eh, řečnické seznamy jsou obrovské. Já, co jsem v parlamentu, jsem nezažil takto intenzivní debaty eh, v, určitém, v určité chvíli budeme muset škrtat body v pořadu jednání, protože jsme přehlcení. Já zatím ponechávám všechno v programu a to za cenu toho, že občas někoho utnu. E, já budu diskutovat se sekretariátem o tom přetížení programu, ale přesto máme mnoho legislativních bodů, které nemůžeme jen tak vypustit z agendy. Takže to je jenom takové varování předem a já budu pro příště revidovat pořady jednání, protože i pro mě je stresující takovéto situace zvládat u takto důležitých témat. Každopádně vám tedy děkuji za disciplínu. Teď dám tedy slovo komisi a prosím v těch časových limitech se pokuste odpovědět na otázky, které jste dostali. Eh, děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také za velice živou diskuzi eh, která zdůraznila mnoho aspektů, které budeme dále zkoumat. Za prvé, abych schrnul několik otázek dohromady. Eh, ten pomalý rozjezd mechanismu a neochota uprchlíků se relokace účastnit tak eh, je velice jasné, že toto relokační schéma není dobrovolné. To je obrovský rozdíl oproti schématu Jurema z Malty, eh, které příliš dobře nefungovalo. Eh, to je velice důležité, že neochota uprchlíků musí být překonána a odstraněna. To je důležité pro úspěch relokačního mechanismu. To, abychom důsledně implementovali toto rozhodnutí. A úplná implementace znamená odebírání otisku prstů. A abych odpověděl paní Stevens, tak každý nepravidelný migrant prochází hotspotem. Nikdo v Itálii a Řecku neobchází hotspoty. Výběr musí být rychlý, jak říkala paní Keller, a musí být povinný. V případě druhotného pohybu musí docházet k navracení do členského státu, kam byl dotyčný relokován. To eh, je už nyní možné v rámci nouzového schématu podle směrnice o navracení. Myslím také, že eh, snížíme tu neochotu účastnice, jakmile budou k dispozici informace eh, o členských státech, kam byli uprchlíci přiděleni. V současnosti jsme v situace, že nikdo nechce být prvním Eritrejcem v Estonsku, ale protože diaspory existují v jiných členských státech, tak Eritrejci chtějí tam například. A proto je zapotřebí vytvořit diaspory ve všech členských státech a tím ochota tam jít se bude zvyšovat. E, paní Wikström hovořila o prvních relokacích do Lucemburska, tam také docházelo k váhání a bylo to způsobeno pouze nedostatkem informací. E, pan Lenars a pan Depre se ptali na kritéria na to, že nejsou dostatečně specifická a že by měla být konkrétnější. Tak eh, já to řeknu takhle. My se domníváme, že eh, určitá, eh, určitá libovůle tu bude nutná. Když si pomyslím na diskuze v radě a v parlamentu, tak shodnout se na katalogu velice konkrétních kritérií, které by e, byly použitelné pro všechny situace, se obávám, že by bylo velice obtížné. Krizové situace ve členských státech jsou velice odlišné a proto bychom v našem e, návrhu se neměli snažit o nějaký katalog uplatnitelný na všechny situace. To by bylo, jak říkám, těžké. Já jsem zmínil ty, ta kritéria, která v návrhu návrhu jsou, jsou založena na údajích na hlavu a údajích, které berou v, ohla, berou v potaz počet obyvatel a velikost eh, daného eh, státu. To všechno bude předmětem eh, blížících se trialogů. Paní Wikström se ptala na relokace ze Švédska. Mohu vás informovat, že komisař Avramopoulos byl včera ve Stockholmu a hovořil se švédskou vládou a v současnosti pracujeme na návrhu který bude patrně příští týden hotový. Já nevím, kdy ho komise přijme, ale máme instrukce vypracovat návrh, takže v tomto ohledu dojde k pokroku už velice brzy. E, paní Keller, k vašim otázkám e, Zda je správná míra uznávání 75% nebo 70%, o tom se můžeme bavit eh, dnem i nocí. Eh, já bych vám pouze chtěl připomenout, že se plánuje eh, v tom rozhodnutí že e, míra uznávání bude fixována na e, poslední data Eurostatu každé tři měsíce. Takže každé tři měsíce se bude situace aktualizovat a i další národnosti budou moci být zahrnuty. Jak jsem říkal, my jsme zvolili 75%, aby členské státy měly velkou jistotu, Eh, nebo velkou pravděpodobnost, že ten relokovaný člověk bude opravdu žadatelem o azyl, který bude moci azyl dostat. O tom taky lze ještě dále diskutovat. Pokud jde o sekundární pohyby, tak já mám pocit, že všichni souhlasíme s tím, že to je důležité téma, které musíme řešit. Eh, komise je připravena eh, dále diskutovat o dalších podnětech. Už nyní se berou v úvahu uh, určité profily. Uh, to rozhodnutí bere v úvahu uh, určité profily od členských států v tomto kontextu. Je pouze jeden důvod, proč někoho odmítnout, a to je bezpečnostní aspekt. A to také zmínil jeden poslanec, že bezpečnost je důležitá. Paní Keller k otázce peněz. Zatím nemáme žádné zkušenosti s tím, do jaké míry a e, jakou formou členské státy využívají paušál, který dostávají. E, zatím je velice raná fáze procesu, o tom tedy se budeme muset bavit patrně později. K tomu, že pouze 14 členských států se v současnosti účastní, bych chtěl říci, že nouzové návrhy plánují dvouletou implementační dobu. My jsme to nenavrhli, ale vzešlo to z vyjednávání s radou, protože několik členských států, eh, které nemají skoro žádné uprchlíky, eh, říkali, že potřebují čas eh, na přípravu infrastruktury k tomu, aby mohli integrovat uprchlíky. Proto jsme povolili tuto dvouletou dobu. Takže je naprosto v pořádku, aby členské, že členské státy v současnosti mají nulu a že ne všechny členské státy se účastní schématu. Pokud jde o vztah mezi dočasným a trvalým mechanismem, jak zněla jedna otázka, eh, oba eh, No, no, nouzové mechanismy zůstávají pro 160 tisíc lidí a jakmile bude schválen permanentní mechanismus, tak jakýkoliv další návrh komise se bude zakládat na článku 78.3. A konečně eh, pan Depre a potom další se zmínili o tom, že eh, o tom maximálním stropu 40%, jestli je nebo není smysluplný. Tak já vám vysvětlím, proč jsme zavedli tento strop. Je to proto, že kdybychom ho neměli, tak potom, až bychom jednoho dne relokovali z velkého členského státu, eh, měli bychom čísla, která by těžko zbytek Evropské unie zvládal přijímat a tím pádem by eh, relokační schéma nebylo realizovatelné. Proto jsme zavedli ten strop, abychom v každém případě byli schopni eh, nějakého reálného naplnění schématu. Doufám, že jsem zodpověděl na všechny otázky. Ano, e, vy jste opravdu se zmínil o každé otázce, čehož si velice vážíme. Děkuji za pokusy o odpověď e, v rámci daného času. Nyní dávám slovo předsednictví. Nemusíte být struční tentokrát. Děkuji, pane předsedo. Přišel jsem trošku později, ale byl jsem na jiné schůzi v radě. Ale vyslechali jsem hodně věcí zajímavých o kterých zde hovořili jednotliví řečníci, které se mohl vyslechnout v radě. Práce na relokalizaci pokračuje paralelně. Pracujeme na náléhavých nouzových mechanismech pro provádění, to je ta hlavní výzva, to znamená provádět tady tato dvě rozhodnutí. Potom pracujeme na krizovém mechanismu a zde jsme ve fázi počátečních prací. Právě jsme začali vyjednávání a situace je podobná v Evropském parlamentu. Pokud jde o nouzové mechanismy, je to velice těžké uplatňovat je, protože na jedné straně se musí zavést systém a Přitom dochází k masivnímu přílivu až do 20 tisíc osob denně, kteří přicházejí, které přicházejí do Řecka. Tak si můžeme představit, že je to velice těžké, aby koncepce těch hotspotů fungovala. Ale máme zde také opačnou situaci, kde v Itálii máme dny bez migrantů. Tam je zase velice obtížné relokalizovat lidi, pokud je nemáme. Takže teď členské státy musí využít zimního období k tomu, aby zavedli mechanismus, který by mohl potom fungovat. Uvedu já samozřejmě zcela souhlasím s názory, které vyjádřilo mnoho řečníků a to, že evropská solidarita je skutečně těžce zkoušena. Je tomu opravdu tak a členské státy jsou si toho vědomy a pan Mores byl svědkem diskusí, které nebyly jednoduché v radě. Naopak někteří řečníci zdůraznili, že ty úkoly nebo ty výzvy je vlastně odradit sekundární pohyb relokalizovaných osob. Upřímně s počtem těch osob, které byly dosud relokalizovány, tak si myslím, že ta výzva je jinde. Je to spíše najít dostatek osob k relokalizaci a potom teprve se můžeme soustředit na sekundární pohyb ale pokud ti lidé budou dobře přijati, ubytováni v těch členských státech konkrétních, tak si nemyslím, že ten sekundární pohyb bude ten hlavní problém Evropské unie. Paní Wikström také zdůraznila požadavek Švédska. To je něco, co mění situaci, protože už nejsme v logice jsme zde v logice solidarity vzhledem k těm zemím přijímajícím. Toto je důležitá, důležitý úkol a dávám vám zapravdu, paní Wikström, že je potřeba velice rychle reagovat na, tento, na tuto žádost Švédska. A je také velice důležité toto vzhledem k vyjednávání, které vy a my povedeme ohledně krizového mechanismu, toho mechanismu, který potom bude přetrvávat a musíme si také položit otázku propojení vlastně s Dublinskou dohodou a budoucí reformy Dublinského systému. Takže my samozřejmě paralelně pokračujeme v práci vedle Evropského parlamentu. Mohu vám také říci, že v pátek ministři kteří mají v kompetenci migrace, budou jednat o krizové mechanismu. Takže v těchto jednáních musíme zohlednit zkušenosti z nouzové relokalizace, pokud jsou, zda jsou dobré nebo špatné, ale musíme skutečně se pokusit poučit se a při zavádění těch opatření. Pracujeme velmi tvrdě na větší solidaritě, ale solidaritě, která není snadná, protože je zde asymetrie jsou země v první řadě, potom jsou také transitní země, které potřebují solidaritu a potom ty cílové země. Takže a ten, ten tok, pří, příliv uprchlíků se také může změnit podle systému, který zavedeme na vnitřních nebo vnějších hranicích. Také se to může v určitém okamžiku změnit. Snažíme se v Radě postupovat na mnoha frontách, vně Evropské unie také, proto jsme měli eh, summit v neděli s Tureckem. Na vnějších hranicích je nutné, aby ten systém fungoval a uvnitř je to zejména prostřednictvím mechanismu relokalizace. Ministři budou také určitě diskutovat o spoustě problémů, o kterých jste se zde dnes zmínili spolu. Spolupráce s migranty, pokud zde bude vztah důvěry, tak ti migranti budou určitě lépe spolupracovat. Relokalizace je něco nového. Když vysvětlujete lidem, kteří přicházejí z konfl- území konfválečných, že je, že budou cestovat letadlem, tak zpočátku je tam určitá nedůvěra, takže na tomto je potřeba také pracovat. Potom také musíme mít dostatečné přijímací kapacity, protože pokud nebudou kapacity pro jejich příjem po příchodu, jak přesvědčíme ty lidi, aby tam zůstali třeba dva měsíce, než ten stát přijme nějaké rozhodnutí. Je potřeba mít více těch kapacit pro přijímání, tak aby státy se mohly podílet. Jsou státy, které ty kapacity kapacity dokážou velmi rychle vytvořit, protože už mají dlouhodobou kulturu přijímání a potom jsou státy, které do toho jdou poprvé a relokalizace a ta, to umístování je pro ně novinka. Potom máte pravdu, je potřeba, aby se na tom podílely všechny členské státy, bez, bez žádné výjimky oproti evropské solidaritě. Děkuji, pane předsedo, ještě poslední vzkaz. Bylo dosaženo pokroku v Řecku a v Itálii. A chtěl bych vyslat tento vzkaz Tady musíme teď využít zimního období a připravit se na zesílené zase přílivy v příštím roce. Um, Takže to, bylo, to byl dlouhý příspěvek v druhém kole od předsednictví. A vážení kolegové, u dalšího bodu eh, pan Depré byl tak laskav, že souhlasil s tím, že ho přeložíme na příště a v tom případě nám zbývá jeden bod eh, paní Guillaume který bych chtěl stihnout do 18.30, takže prosím nyní pana Schembryho o velice, stručně, velice stručný příspěvek. Eh, ano, eh, děkuji eh, nejprve k tomu, co říkala paní poslankyně Wikström o informacích. To je velice důležité, já s vámi naprosto souhlasím. Eh, samozřejmě eh, není v zájmu pašeráků informovat eh, uprchlíky o relokaci, protože těm jde o jejich biznis. Je tedy na nás, abychom tyto informace poskytovali. A i komise velice tvrdě pracuje na informační strategii, jak bylo zmíněno také v závěrech Rady pro spravedlnost a vnitro, se kterou taky spolupracujeme. Takže ano, informace jsou klíčové. Dále, co udělat lépe? Na to se ptala paní Dali. Podle mého názoru tady nejde o nějaké obvinování. Nedostatky mají všechny země jak eh, říkal i zástupce předsednictví, eh, přijímání je také důležité. Je důležité, abychom měli kde ty lidi eh, umistovat, než dojde k relokaci. Relokační doba by měla být krátká, nicméně mezi tím členské státy musí plnit své závazky. Takže na všech stranách je co zlepšovat. Pokud jde o hotspoty a e, o to, zda jsou obcházeny nebo ne, tak komise velice jasně řekla, že tomu tak není. E, hotspoty jsou hlavními vstupními body. Vy s námi zůstanete ještě na další bod, takže proto vám určitě nevadí, že, vás, že vám odebírám mikrofon. Ještě jednou děkuji Žerárovi za to, že, uh, že svolil k vypuštění dalšího bodu a přicházíme rovnou k bodu 29 a zase omlouvám se uh, paní Guillaume za to, že máme jenom 30 minut. Ne, Timothy, omlouvám se. Pane předsedo, já myslím, že je formálně nutné, aby zpravodaj řekl poslední slovo. Tak já říkám poslední slovo. Děkuji za příspěvky a e, budu se snažit o zprávu, která bude reflektovat vše, co tady zaznělo. Ano, a stále ještě jsme přátelé. Myslím, že to bylo ano. Dobře, omlouvám se, Timothy, a děkuji. Já jsem ve spěchu zapomněl na zpravodaje. Děkuji ještě jednou, Timothy. Tak, vážení kolegové, a teď eh, zrovna jsem se omlouval paní Guillaume eh, za to, že máme tak málo času na tak důležitý bod. Je to návrh na zřízení společného evropského seznamu bezpečných zemí původu. Eh, Spravodajkou je paní Guillaume. Já bych ji požádal, aby řekla pár slov úvodem, poté nám řekne několik slov EASO a potom komise. Takže prosím, Silvi, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli budu moc být ehm, hodně stručná. Vím, že to je důležité téma. Kolegové už odešli, jak už říkal pan Kirkhope. Jedná se o tedy balíček, který navrhla komise, eh, navrhl, eh, že budeme spolupracovat a já bych, já jsem mu za to chtěla poděkovat, tak mu to prosím vyřiďte. Chtěla jsem říci, že práce na tomto společném seznamu EU bezpečných zemí původu logicky navazuje na práci na směrnici o asilovém řízení. Eh, ukazuje to poměrně přesně, myslím, tu eh, koncepci bezpečných zemí původu. Já se k tomu rychle vrátím, abychom si to vyjasnili. Bezpečné zemi, země původu to jsou tedy země, kde existuje demokratický systém, kde je tento systém spolehlivý. Je to stát, kde nedochází k pronásledování, k mučení, k nelidskému zacházení, kde dochází k ozbrojeným konfliktům. Podle směrnice žadatel o azyl, který pochází z bezpečné země, tedy se považuje za osobu, která je tam v bezpečí a nepotřebuje mezinárodní ochranu. Nicméně poznamenávám, že hlavní cíl tady je bojovat proti zneužívání nebo nepřiměřenému využívání azylového řízení. Určení země jako bezpečné země je samozřejmě důležité jednak pro dotčené státy, protože ty potom mohou urychlit posuzování žádostí osob z bezpečných zemí, mohou se k tomu vyjádřit už na hranicích nebo na tom vstupním místě, ale je to důležité i pro ty dotčené žadatele. Chtěla bych ještě upřesnit, že zohlednění bezpečnosti té dané země není překážkou pro žádost o azyl jako takovou a pro individuální posouzení žádosti. To znamená, že každý občan může podat žádost a ty žádosti těch osob z bezpečných zemí jsou posuzovány individuálně případ od případu. V té směrnici o řízení se uvažuje o možnosti národních seznamů. Nicméně parlament chtěl, aby tady byl ten harmonizační vliv tím, že vznikne evropský seznam. Ale po jednáních tato možnost se opustila. Dnes tedy existují pouze seznamy jednotlivých členských států a toto přepracování směrnice o řízení by mělo umožnit tento koncept nějak lépe ukotvit. V tomto rámci ty eh, různé diplomatické snahy se liší a to je do značné míry vysvětluje, proč členské státy zatím nevypracovaly ten evropský seznam bezpečných zemí. V současnosti existují takovéto národní seznamy ve 12 státech. Ukazuje, že ty postupy jsou velice rozdílné a někdy i nekonzistentní podle počtu dotčených zemí je to 1 až 16, někdy dokonce i 26 podle, sezn, podle těch jednotlivých států. Je i různý přístup k té samotné koncepci, protože některé členské státy tam zapsaly země jako USA, Austrálii, Kanadu, Japonsko, jiné vlastně mají takzvaně užitečné seznamy, kde jsou vlastně uvedeny pouze ty země, odkud skutečně žadatelé o azyl přicházejí. Také se různě posuzuje situace v těch bezpečných zemích, protože například některé státy považují Ghanu za bezpečnou zemi, kdežto některé státy považují tuto zemi za bezpečnou pouze pro muže. Například Belgická státní rada stáhla Albánii ze seznamu bezpečných zemí a usoudila, že tam má své místo Kosovo. Naproti tomu Francie o několik týdnů dříve dospěla k opačnému seznamu, vyndali vlastně Kosovo z toho seznamu bezpečných zemí a nechali tam Albány. Pokud jde o legislativní návrh komise, tak eh, je to seznam sedmi zemí. V tom to stádiu je tam Albánie, Bosna, Hercegovina, bývalá Jugoslávská republika Makedonie, Kosova, Černá hora, Srbsko a Turecko. Ještě několik eh, závěrečných připomínek eh, v oblastech, kde si myslím, že bude nezbytné dosáhnout v budoucnosti pokroku s kolegy a se všemi zúčastněnými stranami. Jednak chci říci, jak už jsem říkala, je tady trochu zmatení ohledně samotného konceptu bezpečné země původu, bude třeba na tom pracovat. Například tiskové prohlášení Evropského parlamentu dnes uvádí eh, třetí bezpečné země, abych to řekla přesně, což vlastně neodpovídá té koncepci, takže na tom je třeba také trochu zapracovat, abychom skutečně všichni hovořili o tom tež. Druhá eh, oblast, na kterou se musíme zaměřit, to je propojení mezi národními seznamy a evropským seznamem. Viděli jsme, že existují poměrně velké rozdíly. Co tedy můžeme očekávat, eh, pokud jde o tu harmonizaci nebo harmonizačního dopadu návrhu komise? Jak tento harmonizační dopad lze posílit? To je také důležitá otázka. Eh, co se stane, když nějaká země bude vyřazena z evropského seznamu? Budou moci členské státy tuto zemi zařadit na svůj národní seznam a pokud ano, za jakých podmínek? Třetí eh, oblast eh, otázek nebo obtíží, nevím, jak to nazvat, to jsou metody pro posouzení bezpečnosti země a použitá metodika. Myslím, že zcela přirozeně zákonodárce musí ověřovat, že určitá země splňuje kritéria bezpečnosti. Je tedy, myslím, důležité, aby komise upřesnila způsob, jak tedy se toto hodnocení provádělo, z jakých informačních zdrojů vychází, eh, možná dostaneme nějaké příklady. Potom podpůrný úřad také musí přispět k hodnocení situace, ale především chci zdůraznit, že zajímá nás použitá metodika. Myslím si, že bude velice užitečné i do budoucna, Eh, aby nám FRA sdělovala, zda tyto seznamy jsou slučitelné se základními právy. A konečně poslední skupina otázek se týká postupu schvalování a přeskumu tohoto seznamu. Jak a kdy jaká, jaký příslušný orgán se bude účastnit tohoto postupu vypracování a případně přeskumu. Bude to pouze komise, kdo může vlastně iniciovat přeskum situace nějaké země, nebo zda i někdo jiný může navrhovat změnu seznamu. Myslím si, že mm, tady bude třeba, aby ten celý postup byl rychlý a reaktivní. Takže to jsou takové první aspekty, které jsem tady chtěla předložit kolegům. Děkuji, Sylvie. Je to velice nepříjemné, že na toto téma máme pouze 30 minut, ale ty si ty otázky schromáždila velice elegantně, takže teď máme představu o tom návrhu. A teď bohužel zase stručně si vyslechneme EASO. Prosím tedy o stručnost a pak ještě eh, agentura základních práv. Ano, děkuji, pane předsedo. Jenom abych tedy přidal několik fakt do diskuse. Když se podíváme na čísla pro západní Balkán, tam se na tom hlavně podělíme, tak vidíte, že počet žadatelů o mezinárodní ochranu eh, neustále rostl od roku 2000 a za období leden až říjen už jsme obdrželi 183 895 žádostí. A co to tedy znamená? Znamená, že v říjnu 70 všech žadatelů byly právě ze západního Balkánu. Pokud se podíváme tady na země původu, tak vidíme, že v říjnu západní Balkán byl na čtvrtém místě, ale pokud se podíváte na rok 2015 od ledna do října, tak tam jsou lidé ze západního Balkánu na druhém místě takže hned po Syřanech jsou to lidé ze západního Balkánu. Hlavní cílovou zemí pro tyto lidi je Německo, jak vidíte. A ten hlavní tok byl v říjnu eh, složen z Albánců a Kosovanů. Pokud se podíváte na míru uznání, ta je velice nízká, jenom asi 2%, Eh, pro ty občany ze západního Balkánu. A obecně tam je tedy míra uznání nižší než 5%, nejvyšší je u Kosovanu, jak vidíte na grafu. Pak ta eh, druhá linie je tam, eh, nebo křivka, to je Turecko. Proč by se tedy se západním Balkánem mělo zacházet jako s bezpečnou zemí původu? nebo proč by se mělo s nimi zacházet jinak. Je to velikost, máme tam mnoho opakovaných žádostí a míra uznání, jak jsem říkal, je velice nízká. My jakožto EASO jsme uspořádali několik seminářů týkající se situace na západním Balkánu, také jsme provedli srovnávací analýzu, díváme se na ty faktory vlastně pull and push a například těmito faktory e, jsou e, není tam stíhání, žádné poškozování, problémem je spíše nedostatek e, vyhlídky na lepší budoucnost a také nedostatky vlastně některých vzdělávacích systémů. Pak tady jsou Eh, další problémy, například eh, vlastně násilí na skupinách LGBT. Pokud eh, jde o takzvané pull faktory, ty jsou především ekonomické, to vyplývá z našich studií, a také pak tady jsou faktory týkající se azylových systémů a souvisejících dávek. To jsou tedy vlastně vlivné faktory. Potom také dostupnost lékařské péče, a další balíčky. Také připomínám, že existují cestovní agentury, diaspory, zeměpisná blízkost. To všechno je důležitým aspektem. Já se to tady pokusím rychle schrnout. Členské státy přijaly řadu opatření na řešení těchto toků, snaží se zkrátit dobu zpracování, snížily dávky v asilovém systému a také provádí informační kampaně na západním Balkáně. Vzhledem k tomu, že už nemáme čas, tak tím skončím. Ano, předseda, omlouvám se, děkuji vám. Paní Sil, pan Silvestry, prosím, za agenturu pro základní práva. Děkuji. Než začnu, taková obecná poznámka. Samozřejmě i naše agentura vnímá eh, a vítá iniciativy, abychom se nezaměřovali na ty zjevně neopodstatněné žádosti, ale je třeba to dělat tak, aby to bylo v souladu s listinou základních práv. A v nadcházejících pěti minutách bych chtěl zmínit úvahy, které by vám mohly usnadnit posuzování dopadu návrhu na základní práva. Je tady řada věcí, které je třeba zkoumat, když zjišťujete, jaká, jaký je dopad na základní práva. Jednak vlastně identifikovat ta základní práva, zamyslet se na povahu a obsahem takových práv toho, zda tady jsou nějaká omazení a také, jaké jsou požadavky podle článku 52.1. Zvláště důležité je podívat se především na zkoušku přiměřenosti a jsou to vlastně takové tři kroky tohoto testu, zda to opatření je přiměřené, zda je potřebné a zda je přiměřené. Ta základní práva, která jsou ovlivněna návrhem, lze rozdělit do dvou kategorií. Na jedné straně to jsou absolutní práva, jako zákaz vlastně navracení a kolektivního vyhoštění. A na straně druhé to jsou práva, od kterých se lze odchýlit. To je e, zákaz diskriminace, článek 21, efektivní opravný prostředek, ale i další práva, například práv svobody a práva dítěte. Mám tedy jeden obrázek týkající se absolutních práv. Je to ten eh, princip eh, zákazu kolektivního vyhošťování a navracení. Eh, ten, to princip nenavracení znamená, že tady musí být možnost aby ten člověk byl v bezpečí v té dané zemi a potom ten postup musí být výsledkem spravedlivého a individuálního posouzení a to podle našeho názoru vyžaduje i právo být vyslyšen. Ještě k tomu kolektivnímu vyhošťování, to, se, to platí na hranicích i na moři. Pokud jde o ta práva, od kterých se lze odchýlit, Hlavní zásada dotčená tímto návrhem je zásada zákazu diskriminace. A to z dvou hledisek. Je to přímá diskriminace na základě země původu a za druhé to je také třeba zohlednit nepřímá diskriminace a nepřímý účinek seznamu bezpečných zemí, na některé menšiny v zemích, které jsou považovány za bezpečné. Kolega z EASO například zmínil osoby LGBT na západním Balkáně. Samozřejmě ta, to opatření má legitimní cíl, ale pokud přejdeme k dalším obrázku, tak nezbytné je zkoumat, zda to omezení zásady zákazu diskriminace je oprávněné nebo ne. A v takovém případě je třeba zkoumat, zda to opatření je vhodné, zda podpoří společné postupy, což je účel smluv i v případě, že ten, ty národní seznamy bezpečných zemí přetrvají. A zda skutečně se urychlí zpracování žádostí a také s tím, že je třeba mít určité záruky toho řízení. Pokud jde o potřebnost, myslím, že bude užitečné ukázat, zda jsou i jiná opatření, která umožní dosáhnout stejného cíle. Byla tady zmínka o opakovaných žádostech, možná lze zkoumat, zda lze k tomu přistoupit i jinou cestou a potom zkoumání samotné přiměřenosti. Je třeba ukázat, že pro každou zemi, která je na seznamu, individuálně ukázat, že tedy ta míra uznání je e, tak nízká, že to opravně je zařazení na seznam bezpečných zemí a také je třeba ukázat, jaká opatření se přijímají k omezení rizik pro ty konkrétní kategorie, e, které jsou ohrožené, to jsou národnostní menšiny nebo osoby LGBTI. A poslední dva obrázky, to jsou te, ty, ty efektivní opravné prostředky, jejich nebo zahrnutí zpracování žádostí podle pravidel bezpečných zemí původu by mělo umožnit výjimku e, a odkladný účinek a je tedy třeba ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva, to jsou opravné prostředky podle článku 3, zda je třeba upravit azylové řízení, případnou směrnici, tak aby byla možnost efektivních opravných prostředků, aby to bylo v souladu s judikaturou Štrasburského soudu. A konečně ještě poukážu na další dvě, dvě práva, která mohou být ovlivněna, to je právo na svobodu a práva dítěte. Směrnice o azylovém řízení obsahuje konkrétní pravidla pro žadatele, kteří tedy přicházejí z bezpečné země původu a je třeba zkoumat, zda eh, tím zavedením evropského seznamu dopad na děti, zvláště na děti bez doprovodu, a na pravidla eh, regulující tlaky na hranicích eh, eh, je skutečně takový, že to vyžaduje úpravu. A na závěr, tady jsou možné náměty. Z hlediska agentury je důležité, aby ten dopad návrhu na základní práva byl skutečně komplexně a podrobně posouzen. Toto posouzení musí být viditelné a transparentní, tak aby bylo přístupné i e, dalším do budoucna. A za třetí, mělo by docházet k individuálnímu zdůvodnění u každé země a vlastně ten nepřímý, je třeba se zamyslet na nepřímým účinkem tohoto seznamu na některé národnostní menšiny v těch zemích, které jsou považovány za bezpečné. Je třeba zvážit, zda třeba některá opatření by nemohla snížit eh, riziko nepřímé diskriminace. Eh, děkuji vám za tuto prezentaci, eh, děkuji vám oběma za stručnost všichni musíme spěchat. Kolegové, teď máme doslova čtyři minuty. Já děkuji tlumočníkům, že nám umožní velice krátce eh, přetáhnout. Já vím, že někteří poslanci tady trpělivě čekají až do konce. Pokud chcete promluvit, tak samozřejmě budete muset být struční, jinak už nebudeme mít tlumočení. Eh, začneme s paní Daty a prosím zase o stručnost. Já už tady mám seznam řečníků, takže budete hovořit vy tři minutu, je to možné? Takže paní Daty, pan Depre, eh, paní Anderson. Tak prosím, paní Daty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve skutečně na základě dramatu v Paříži teroristický útok, který tíší Evropu. Právě tyto atan, kvůli těmto atentátům nesmíme zapomínat na další výzvy a to je migrační krize. Byla bych ráda, kdybychom mohli vést klidnou eh, debatu a vyhnout se tomu, abychom spojovali uh, to různé věci, které by zabránily schválení textu. Co se týká návrhu Jean-Claude Junckera zpracovat společný seznam z bezpečných zemí původu, relevantnost a nutnost tohoto návrhu je bez pochyby, ale o čem se dá debatovat, to jsou ta kritéria pro stanovení těch bezpečných zemí. Země, která vyvolává otázky, už je Turecko a k tomu potřebujeme eh, podporu Evropské agentury pro azyl, která která musí hrát důležitou roli při zpracovávání tohoto seznamu bezpečných zemí původu. A dnes stále čekáme mm, ten předběžný harmonogram našich prací. Pro tuto práci děkuji. A pan Depre se ještě hlásí. Já budu také velmi stručný. Co se týká samotné analýzy, tak zde vidím tři problémy, které musíme osvětlit. Za prvé postup, který tak, aby ty země byly uvedeny na seznam nebo aby z něj byly staženy. Za druhé spoluexistence seznamu s národními seznamy. Je to skutečně vhodné nebo měli bychom se spíše soustředit na jeden systém? A třetí stavající návrh komise předpokládá zařazení Turecka na tento seznam, což tedy v nás vzbudí poměrně poměrně silné pochyby. Jakmile jedna bezpečná země původu bude na seznamu, tak to bude mít důsledky a také to bude mít důsledky pro urychlení postupu a domníváme se, že toto urychlení vyžaduje určité pozměňovací návrhy nebo změny stávajícího mechanismu, zejména pokud se týká mm, doby zpracování a takovýchto věcí. Myslím si, že v čase, který je mi vyhrazen, jsem to dokončil a samozřejmě budeme věnovat zvláštní pozornost eh, otázkám, které zde zazněly. Děkuji. Děkuji, Gerarde. A nyní paní Anders- Martina Anderson Zague. Děkuji, já se pokusím taky vzít to rychle. Děláme velké starosti, ta metoda hodnocení, která se tady využívá. Zejména, abych zapakovala už některé připomínky, které zazněly k Turecku. Tak když se podíváte na to, co se tady používá k definici toho, zda země má být na bezpečném seznamu nebo ne. A hovoříte tady o tom, že nemají být ozbrojené konflikty a žádné, žádná hrozba násilí. A přesto eh, víme, že Erdogan před několika týdny nebo několika měsíci prohlásil, že Turecko je na konci mírového procesu. Takže já nechápu, jak země jako tato eh, má být předkládána nám, abychom ji my, europoslanci, označili za bezpečnou vzhledem k některým Erdoganovým komentářům a k tomu, co se děje s Kurdy. Eh, děkuji, Martino, také za stručnost. Eh, dále eh, jménem Jean Lambert, která je stínovou zpravodajkou paní Valero za zelené. Děkuji vám, já také to vezmu velice krátce my si myslíme, že v podstatě nelze hovořit o bezpečných zemích. Zejména pokud jde o Turecku, o kterém se tady už hovořilo, tak to je velice speciální případ. 24% eh, Turků, kteří přichází, jsou uznáni jako uprchlíci. Eh, takže to je opravdu pozoruhodné. Eh, je důležité, abychom nepoužívali politické metody hodnocení, ale aby to opravdu bylo objektivní posouzení situace v dané zemi. Není možné, aby určitá země byla označená za bezpečnou pouze z politických důvodů. E, pak je tu otázka subsidiarity. E, vy hovoříte o, e, národ, o národních bezpečných zemích a tady existuje určitá hierarchie. Měl by existovat společný výklad, aby neexistovaly země, které jsou vykládány lépe nebo hůře na těch seznamech, které už existují existují. Takže eh, včet, aby abychom zahrnuli také to, z jakého regionu v dané zemi eh, kdo pochází. To podle mého názoru je důležité, abychom ujasnili. Eh, děkuji. Pan Lebreton. Děkuji, pane předsedo to téma, o kterém dnes hovoříme, je velice důležité, protože se jedná o eh, stahování eh, migrantů, kteří jsou v nelegální situaci mimo Evropu. Takže dnes ten systém je neefektivní, protože je méně než 40 kteří jsou skutečně vyhoštění, což představuje asi 300 tisíc osob ročně podle mých odhadů. Takže tento seznam bezpečných zemí je nutný a jsem trošku zklamán, když vidím, že v tom prvním návrhu je jich jen sedm, což je velmi málo. Nicméně balkánské země a Turecko, jedná se tedy o dva zdroje imigrace a je tedy, že tyto dvě oblasti světa jsou na seznamu bezpečných zemí. Proč jenom sedm? Rád bych, abychom se zabývali některými národními seznamy, například francouzským, kterých navrhuje 16, nebo Spojené království navrhuje 26. A například na francouzském seznamu jsou bezpečné země jako Senegal, Indie, které vlastně by mohly být bez problému doplněny. Proč se omezujeme na 7? Na to, nad tím bychom se měli zamyslet. A potom poslední bod, o kterém bych se chtěl zdůraznit, to je koexistence toho budoucího seznamu s národními seznamy. Existuje 12 národních seznamů a doufám, že budeme respektovat svrchovanost státu a že upřednostníme systém spoluexistence našeho seznamu a těchto národních seznamů. Děkuji. Thank you very much to the interpreters. Děkuji tlumočníkům a poslední řečnice paní Zipl. Thank you, Chair. Very shortly. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Slyšeli jsme už mnoho kritérií, na jejich základě máme posoudit, zda země je bezpečnou zemí původu, ve smyslu bezpečnou pro své vlastní občany, to je důležité si uvědomit. Nicméně vzhledem k tomu, kolik národních seznamů už existuje, tak se zdá, že kromě všech těch kritérií eh, se zatím skrývá určité politické rozhodnutí. Zda některé země patří na seznam nebo ne, to závisí také na politických rozhodnutích. A když se podívám na stávající systém, stávající seznamy z návrhu komise, tak mám pocit, že i tady vidím určité politické pozadí. A kolegové už to řekli. Dvě z těch sedmi zemí eh, jsou zeměmi, odkud přichází mnoho uprchlíků. A eh, já předpokládám, že to je právě ten důvod, proč ty země jsou na tom seznamu. A neměli bychom eh, několik zemí dávat do jednoho pytle a prohlašovat je za stejné. Pořád hovoříme o západním Balkánu, jako by všechny země v této oblasti měly stejné podmínky, což zjevně není pravda. Musíme si tedy dávat velký pozor na to, co tady rozhodneme. A já řeknu jenom jednu větu panu Junkrovi k panu Junkrovi. Ten řekl, že všechny tyto země zcela bez pochyby jsou bezpečnými zeměmi původu, protože jsou kandidáty na vstup do Evropské unie. Tak já se omlouvám, ale to, že jsou kandidáti, ještě neznamená, že splňují kodaňská kritéria. Kdyby splňovali kodaňská kritéria, eh, argumentuje Juncker, eh, tak by se mohli stát členy Evropské unie už zítra. Takže prosím vás, dejte na to pozor. Jsou kandidáti právě proto, že nenaplňují ještě kritéria. A musíme si dávat velký pozor u všech zemí na tom seznamu a mimochodem eh, rozhodnout se rychle o tom, zda chci někoho ve své zemi nebo ne, to už je možné bez seznamu bezpečných zemí původu. Pokud máte patřičnou techniku a pokud máte dost personálu na rozhodování o žádostech o azyl a pokud zjistíte, že není důvod k azylu, tak už dnes i bez seznamu bezpečných zemí eh, můžete rozhodnout. Takže musíme velice podrobně přeskoumat, kdo bude na seznamu a kdo ne. Dobře, ještě na závěr zpravodajka Silvi Guillaume. Já si myslím, že vidíme ty hlavní tendence, které už zde se nám rýsují a zejména ta kritéria, a také to, že by měly spolu existovat ty seznamy. Myslím si, že vlastně potřebujeme ještě určitou doplňující expertízu, které upře- která upřesní naše rozhodnutí. To by bylo určitě užitečné. Děkuji Silvi, děkuji kolegům za trpělivost v závěru schůze a děkuji zpravodajce za to, jak zkrátila tento bod. Příště to bude důležitější bod na pořadu jednání. Děkuji vám a příští schůze se bude konat 7. prosince a potom 10. prosince. He apologized.